Dobré odpoledne, dámy a pánové, vám přeji. A poprosil bych uh, uh klid. Uh, jsem velice rád, že nás tady tolik. Uh, omlouvám se za to, že tady nemáme tolik místa. Možná, že tady ještě eh, se uvolní několik míst, abyste nemuseli vzadu tak stát. Děkuji vám za zájem a také vítám naše eh, diváky online, kteří se na nás dívají po webu. Eh, já se omlouvám, že jsme zahájili o něco později, protože my jsme měli teď důležité jednání in camera a zítra v 10 hodin eh, bych oznámil celému výboru, že budeme přijímat eh, navrhovaný text eh, ke směrnici o právech spotřebitele, který jsme právě projednávali. Na politické frakce se shodly tedy na tom, že ho přijmou, takže to bude velice důležité jednání pro všechny členy výboru. A příští týden se to bude projednávat na plenárním zasedání v Bruselu. A nyní eh, důležité téma, a sice uh, online um, sáskové hry. Uh, za azartní hry na vnitřním trhu je to velice důležité téma. Máme tady uh, paní Schaldemose, která byla uh, zpravodajkou pro svoji uh, zprávu, tedy z vlastní iniciativy. A, a my víme, že toto podnítilo komisi k eh, sepsání zelené knihy, ke které eh, jste eh, reagovali. Vítám také paní Brampton, která byla na výboru již mnohokrát a která se zabývá celou řadou témat a nyní odpovídá tedy za hazardní hry. A vítám vás tady, tady znovu před další velkou výzvou a také vřele vítám Jirgena Kreutzmana z ALDE, který je naším koordinátorem trudě pracujícím a je také zpravodajem pro eh, naší druhou zprávu z vlastní iniciativy eh, k hazardním hrám na vnitřním trhu. Je to věc velice důležitá, která eh, nyní běží paralelně a nabáže na výsledky konzultace. Jsem rád, že tady máme tolik odborníků. My jsme si představovali, že Jürgen řekne něco úvodem ke svému pohledu na to téma a potom se tam pokusíme eh, Eh, zašlenit několik sínových zpravodů. Víme, že pan De Jong bude muset jít, takže eh, bychom začali nejdříve z GUE a potom tedy eh, dáme prostor dalším sínovým zpravodajům a mm, a samozřejmě oni do toho budou moci vstupovat kdykoliv během diskuze později, protože my budeme samozřejmě chtít začít ve čtyři hodiny s těmi experty a jejich vystoupeními mm, jak se plánovalo. A nejdříve dám tedy slovo Jirgenu Kreutzmanovi. Děkuji, Malcolm, Jak asi všichni víte, tak v tuto chvíli v Evropě máme eh, celý takový eh, pestrý koberec eh, předpisů eh, v eh, Německu například, jako v jiných zemích, je eh, online, jsou online hry úplně zakázané. V Maltě a na Británii je liberální režim. Francko, Dansko, Francie, Dánsko a Itálie povolují hazardní hry online, nicméně silně je licencují. A my musíme v debatě také přihlédnout k četným rozsudkům Evropského soudního dvora a k eh, řízením eh, Evropské komise pro porušení práva. Navzory tedy eh, prač této, této rozdílnosti jsou ty hry k dispozici po celé EU a také jsou k dispozici poskytovatelé ze zámoří samozřejmě. Všechno je tedy neuspokojivé, ta situace je neuspokojivá. Evropský parlament ve zprávě kolegyně Škalde Moze k té integritě her online eh, už na tom eh, poukázal. Já jsem velice rád eh, za to, že komise na základě toho zveřejnila tu zelenou knihu k této věci. A v rámci konzultace údajně komise očekávala velký počet příspěvků, což ukazuje na důležitost tohoto téma, a, a což také vysvětluje tu velkou návštěvu na tomto jednání. A já teď eh, k prioritám, eh, na které zaměřím svou zprávu. Za prvé je tady regulace trhu eh, s hazardními hranami. hrami. Za prvé tady máme tedy princip subsidiarity. na členských státech, aby eh, otevřeli svůj vlastní trh eh, s online eh, hazardními hrami nebo ne. Když se členský stát rozhodne jej nepovolit, tak jej Evropa nutit nebude. Když ovšem ta země se rozhodne povolit, tak to musí být otevřeně, transparentně a bez diskriminace. Například, eh, že tady musí být eh, neomezený počet eh, licencí, tak aby každý evropský poskytovatel mohl ji dostat, který splní poznámky. Ten přístup na trh musí být bez diskriminace, to znamená, že nelze předepisovat, že server musí být v konkrétní zemi. Dnes odpoledne eh, tady budeme mít dva odborníky, kteří nám eh, představí licenční systém ve svých eh, zemích a učiní nám obrázek o tom, jak to vypadá tedy v daných zemích s licencováním. Já si myslím, že bychom měli vytvořit evropský právní rámec pro licencování a pokud se to nepodaří, tak v rámci zesílené spolupráce by se členské státy, podobně jako v u evropského patentu měli pokusit vytvořit určitý společný základ. Zdůraznil bych ještě jednou ovšem, že členské státy eh, budou vždycky mít svrchovanost, pokud jde o eh, licencování a udělení licencí. Důležité je, aby eh, ten licenční systém byl nastaven tak, aby to hm, povzbuzovalo k žádání o licence. To by eh, bylo důležité pro potlačování černého trhu. Druhá věc je tedy potlačování závislosti na, hra, na hrách a, a také hraní eh, nezletilých a další kriminality. Evropská komise už ve své zelené knize eh, se na toto zaměřila. A já ve své zprávě přijdu s dalšími návrhy k potírání závislosti na hrách a dále budu rozvíjet také typy kolegyně Šaldemóze. Také bychom se zde měli zamyslet nad e, určitými evropskými e, základními minimálními e, standardy, tak aby v Evropě byla minimální ochrana spotřebitelů určitá. Důležité, důležitá je také vazba mezi eh, hazardními hrami a sportem. Ve členských eh, státech eh, se výnosy z hazardních her často používají na investice do sportu a sportovní infrastruktury. Tímto výnosy přispívají k určitému dobru, aby to tak eh, mohlo zůstat, tak na eh, základě principu subsidiarity by členským eh, státům mělo zůstat to rozhodování o tom, kam ty výnosy půjdou. Já se samozřejmě těším na komentáře od stínových zpravodajů, už jsem se s nimi setkal a tam jsme také připravovali toto slyšení a dnes e, jsme vás e, sem všechny pozvali tak, abychom si udělali co nejširší obrázek o tom, jak e, to teď ve členských státech přebíhá. Tak, teď k harmonogramu. Zpráva je do 12. července předložitelná, pozměňovací návrhy do 20. července, hlasovat na tomto výboru se bude od 19. nebo v týdnu po 19. září a ve Štrasburku se to bude schvalovat v říjnu. Děkuji vám. Mnohokrát děkujeme Jorgenu Korcmanovi. A nyní bych rád věděl, kdo ze stínových zpravodajů chce krátce vystoupit, než ve čtyři hodiny zahájíme slyšení. Pan De Jong musí jít, takže ten dostane slovo první a pokud chce někdo další stínový zpravodaj, tak mi dejte vědět. V tomto prvním kole dejte mi vědět. Takže začneme panem De Jongem a pak eh, to vezmeme pospátku, bude to pan Alvar, takže pan Deon, Fox, Rile, Schaldemose a pak Alvaro. Takže pan De Jong. Děkuji, pane předsedo. A omlouvám se za to, že musím odejít dřív. Ale ve výboru pro občanské svobody máme velice důležité hlasování. Už za chvilku. A já tady nejsem sám, můj soused tady zůstane, takže naše skupina zastoupená dnes odpoledne bude. Musím říct, že toto je velice živé téma. A vidím také, že jsem chtěl přijít tolik lidí, seznámit nás s, naši, s jejich názorem. Je to velice zajímavé téma. Když se podíváme na Evropskou loterii, je tam obrovitý obrat. 18 milionů eur, to je opravdu velký biznis. Nicméně mně připadá, a naší skupině připadá, že to vůbec nesouvisí, nemá to vůbec to dočinění s eh, normální ekonomickou činností. A eh, soud říkal úplně to tež. Velice rád jsem slyšel, že pan Kreutzmann zmínil subsidiaritu. Mohl by s tím být problém. Když se podívám na svou vlastní zemi, když se podívám na Nizozemsko, my máme problém s eh, tím, jak udržet pod kontrolou hazardní hry. Tato činnost se rozvíjí. Některé orgány mají povoleno aktivně působit v oblasti hazardních her s požehnáním vlády a zacházejí dál, než co by člověk čekal. Rozšiřuje se to obecně do zábavy a v podstatě to též říká i pan Kreutzmann. Subsidiarita je krásná věc, subsidiaritu uznáváme, ale to neznamená, že stát může vytvářet monopoly. Pokud to není zakotveno v jednoznačném rámci. A o tom musíme diskutovat. Jaké podmínky jsou zásadní? Co se týče naší skupiny, my máme pocit, že hazardní hry nepředstavují běžnou, normální ekonomickou činnost. A v rámci ochrany před návykem na hazardní hry je důležité zamyslet se nad tím, jaké postupy jsou povoleny v členských státech. Děkuji. Děkuji, pan Fox. Děkuji. Já jsem vděčný komisi za to, že zpracovala tuto zelenou knihu. Protože celá řada členských států nedbá na pravidla volného trhu a vytváří překážky pro svobodu usazení a poskytování služeb. A nesmíme připustit, aby to tak pokračovalo. Musíme řešit řadu věcí, které se týkají odpovědného hraní a také ochrany zranitelných spotřebitelů. A já myslím, že to, co v této oblasti dělá toto odvětví, ve spolupráci s Evropským výborem pro standardizaci s CEMem by mohlo být využito jako taková šablona pro počáteční právní rámec. Dá se říct, že ta zelená kniha, kterou připravila komise, není jeden eh, z nejsilnějších dokumentů komise, které jsem kdy viděl. Chybí nám jednoznačná strategie pro to, jak řešit problémy, před kterými toto odvětví stojí. A proto bych rád vyzval parlament, aby byl odvážný, aby odpověděl na obtížné otázky, kterým se komise zjevně chce vyhnout. Slyšel jsem, že pan Kreutzmann, další stínový zpravodaj, dokáže být odvážný a chce vyslat silný signál komisi. Chce říct, že chceme podpořit jednotný trh. Chceme vytvořit právní rámec, který bude vytvářet pracovní příležitosti, povede k inovacím a také přinese členským státům natolik potřebné příjmy zdaní. Děkuji. Další je paní Rile. I did not. I thought the other, the other... Yeah. Yeah. Upřímně řečeno, já bych k tomu teď eh, nic nedodávala. Jsem zvědavá na výsledky eh, slyšení. Budu bedlivě poslouchat. Eh, pokud vím, tak se nezměnilo, nezměnilo nic na stanovisku, které jsme kdysi vypracovali s paní Schaldemoze, ale ráda se nechám překvapit, pokud tomu bude jinak. Ona nám může sama říct, jestli si myslí něco jiného. Děkuji. Ano, Já myslím, že se toho moc nezměnilo od té doby, co jsme hlasovali o té zprávě v březnu 2009. Sociální demokraté se domnívají, že je velice důležité dál udržet pod kontrolou to, o čem tady byla řeč, to, co je zásadní, zejména jde o zásadu subsidiarity. Členské státy chtějí sami rozhodovat, jak regulovat trh s hazardními hrami. Nicméně není pochyb o tom, že také chceme chránit hráče, jak nezletilé, tak zranitelné skupiny. A proto se musíme zamyslet nad tím, jestli můžeme vylepšit to, jakým způsobem tento aspekt řešíme. A proto si myslím, že se také musíme zamyslet nad tím, jestli řádně všechno vymáháme, uplatňujeme, jestli můžeme nějak vylepšit spolupráci mezi členskými státy, aby bylo možné zakročit proti nepovoleným eh, subjektům, které působí na evropském trhu bez licence. Musíme se tím zabývat. Já jsem v tomto směru celkem otevřená, těším se na dnešní slyšení, těším se na to, že uslyšíme, jaké názory tady panují, ale naprosto zásadně pro naši skupinu to, abychom nechali na členských státech, aby si sami rozhodli, jak bude vypadat jejich právní rámec. Přičemž chceme posílenou spolupráci mezi členskými státy, i na evropské úrovni, abychom chránili hráče a spotřebitele. Těším se na ostatní názory. Vždycky, když mluvíme o hazardních hrách, je tady obrovský zájem. Dnes přišlo opravdu hodně lidí, takže se opravdu těším na to, co bude řečeno na téma hazardních her. Děkuji. Děkuji vám a jako na závěr poslední ze stínových zpravodajů pan Abad. Oui, merci beaucoup. Euh. Ano, pane předsedo. Já se přidávám k tomu, co zde před chvíli zdůraznil jak zpravodaj, tak paní Šaldemoze. Myslím si, že musíme stavět na tom, že je důležité, aby Evropská komise znovu začala hovořit o tomto tématu v mnohem klidnějším prostředí, abychom mohli pracovat také efektivněji. To je první věc. Druhá věc. Všichni víme, že trh s hrami není stejný jako ostatní trhy. A ani hazardní hry nejsou službou jako všechny ostatní služby. A na základě toho musíme pracovat. Je zde přidaná evropská hodnota v celé řadě věcí. Paní Šaldemoze má pravdu, když říká, že je třeba hovořit o ochraně spotřebitelů, ochraně hráčů a především ochraně mladistvých. A myslím si, že je zde i otázka evropské přidané hodnoty, pokud jde o integritu sportu. A myslím si, že je zde důležitá věc eh, ve vztahu ke zprávě, o které jsme hovořili před chvílí, která se týká sportu. A myslím si, že by bylo důležité také připomenout eh, dva principy jak říká zpravodaj. Dodržování subsidiarity, já bych šel ještě dále, řekl bych, že je nutno dodržovat aktivní subsidiaritu. Není to pouze tedy obraná pozice, ale snaha najít společné, pragmatické, technické standardy, například eh, pokud jde o udělování určitého počtu licencí, abychom mohli zároveň zatraktivnit eh, legální nabídku, protože i takováto atraktivní legální nabídka je způsobem, jak bojovat proti nelegální nabídce. A potom je třeba, aby členské státy byly schopny vytvořit mechanismy spolupráce a výměny nejlepších postupů. To je důležitý princip. Za druhé, já jsem velmi nakloněn tomu, aby se neuplatňoval princip vzájemného uznávání, aby bylo možno dodržovat princip aktivní subsidiarity. Také si myslím, že je důležité požádat Evropskou komisi, aby udělala bilanci takovéhoto otevření v členských státech. Také si myslím, že je důležité podívat se na operátory, kteří nabízejí tyto služby eh, z trhu mimo Evropskou unii. To je důležité. Myslím si, že je důležité podívat se na to zblízka. Na jedné straně tady dodržování zásady subsidiarity, neuplatnování zásady vzájemného uznávání. Je také třeba pracovat společně, abychom mohli vytvořit evropskou přidanou hodnotu. Je třeba umožnit sportovním aktivitám, aby mohly žít a fungovat v Evropské unii, také třeba pracovat na společných technických normách, které by i všem aktérům v oblasti hazardních her umožnili vytvořit eh, atraktivní legální nabídku pro evropské trhy. Dobře, já vám všem mnohokrát děkuji. Já myslím, že to byl velice dobrý úvod. A já myslím, že všichni, kdo jsou tady i všichni, kdo nás sledují na internetu, vědí, kdo z které skupiny má tuto záležitost řešit, takže víme, kdo budou stínoví zpravodajové. A nyní přejdeme k programu hostů, které jsme si pozvali. A pak budou mít kolegové příležitost položit otázky. A já bych rád všechny vřele přivítal. Máme tady eh, celou řadu hvězdných osobností se znalostmi z celé řady oblastí. A začneme tím, že se zeptáme, jak vlastně vypadá, nebo jak by mohl vypadat trh s hazardními hrami v Evropské unii a jeho regulace. Máme tady lidé z praxe, ty, kdo se zabývají regulací, a budeme se také zabývat výhodami a rizikem pro členské státy v důsledku účinné regulace onlineových sázek. A potom v další části se zeptáme, o co vlastně jde spotřebitelům. Podíváme se na sociální aspekty hazardních her a na to, proč jsou hazardní hry výjimečné. Jak někteří z vás říkali, není to služba jako i každá jiná. A co tady musíme řešit z hlediska veřejné politiky na evropské úrovni? A protože mám opravdu hodně výrazných osobností, musíme je také kontrolovat z hlediska času, takže Jordan bude hlídat čas a když ho překročíte, tak já se ozvu, dám vám to najevo a když opravdu hodně překročíte čas, tak začnu tlouct kladívkem. Máte všechny materiály, máte také slajdy v případech, kdy jsme je dostali předem, takže byste měli mít všechny informace, které potřebujete. Takže začneme. Začneme první částí, kterou zahájí pan Lori Korpy, ředitel pro právní otázky a výzkum Gambling Compliance. Zveřejnil celou řadu prací a analýz v této oblasti, pokud jde o vývoj regulace u hazardních her. Bude mluvit 10 minut. Následovat bude Filip Fleming, řídící partner společnosti Fleming a partneři. Opět má eh, rozsáhlé zkušenosti s evropskou legislativou u celé řady věcí od směrnice o službách, hm, už v tomto výboru v této věci vystoupil, a v poslední době také v souvislosti s hazardními hrami. A také se této oblasti věnuje v akademické sféře. Takže nejprve na 10 minut pan Korpy. Děkuji. Já tady mám slajdy, kdybyste je mohli promítat, bylo by to dobré. Jinak je máte v materiálech. Jsem velice rád, že tady mohu být a seznámit vás s určitými informacemi. Společnost, pro kterou pracuji, sleduje tyto věci více než 10 let. Já bych vám rád ukázal, jak to v současné době vypadá v souvislosti s konzultacemi o zelené knize, z hlediska toho, jak vypadá trh nebo jak vypadají trhy v oblasti hazardních her v Evropě. Nebudu mluvit o výhodách konkrétních regulačních modelů, ale podíváme se na to, jaké údaje teď máme k dispozici za celou Evropu. Začneme na vysoké úrovni, jak vidíte na této mapě. Víme, že celá řada členských států má určitý typ regulace pro online hazardní hry. A jen několik zemí výslovně tuto činnost zakazuje. Je tady několik šedivých zemí, kde nevědí nebo nevyjádřili se z hlediska současné legislativy. Tady vidíme podrobněji tu zelenou oblast a vidíme, že z regulovaných trhů v Evropě máme dvě skupiny monopoly, místní licence a otevřený trh. No a na další stránce, myslím, dobře vidíme, jak to teď vypadá s konzultacemi k zelené knize. Na úrovni členských států dochází k nebývalé aktivitě. Ukazujeme tady členské státy, kde už k určité činnosti dochází, pokud je o online hazardní hry. Je to například Španělsko, eh, kde loni přijali nový zákon o onlineových hazardních hrách. Eh, v Dánsku také letos budou zavádět pravidla pro hazardní hry. A nebo je to Finsko. Od příštího roku budou mít zákonné monopoly. A Německo musí nahradit eh, dohody, které teď zakazují hazardní hry. Sahá to od západních hranic až na východ ke Kypru. Mohli jsme sem zahrnout i Itálii, která rozšířila své produkty v oblasti hazardních her. Jsou tam například hry v kasínech a poker. A nebo je tady Francie. Tam je revizní doložka v celém rámci. Ta mapa zachycuje dynamiku celého sektoru v kontextu, ve kterém byla zveřejněna zelená kniha. Otázka zní, jak to vypadá z hlediska produktů. Když se podíváme na to, co je povoleno v členských státech, jaký je právní rámec pro hazardní hry, všechny vertikály, všechny produkty jsou regulovány v celé řadě členských států. Nejčastěji je online povoleno sázet na sporty, pak jsou tam věci jako poker, kasino a tak dále. Na úrovni členských států je opravdu velká činnost, ovšem tyto údaje jsou hodně pohyblivé a mění se Když se podíváme na to, jaké regulační údaje máme, tak z toho můžeme vyvodit, jaké údaje jsou v dispozici v Evropě. Já myslím, že zelená kniha má, eh, určité odhady. V poznámce počaru se tam uvádí, že jsou k dispozici omezené údaje. Je pravda, že nám Itálie a Francie každý měsíc a každé čtvrtletí zveřejňuje online, statistiky o onlineových hazardních hrách. A další zdroje datů, jako třeba studie o tom, jaké praktiky převažují, jsou dispozice v některých státech. A to vede k tomu, že máme neúplné eh, spolehlivé údaje, zákonodárci, výzkumní pracovníci a komerční eh, provozovatelé mají k dispozici jenom omezené údaje. Když se můžeme podívat na některé z těch údajů, které k dispozici jsou, ty měsíční údaje, které v Itálii vydává AMS, byla první příležitost, jak poměřovat, jak fungují regulované onlineové trhy s hazardními hrami a jak vyzrávají. Tady vidíme diagram na základě údajů, které máme k dispozici. Hry, které zahrnují čité dovednosti, mají značný podíl na trhu, nicméně v Itálii se to rozšířilo, rozšířil se regulovaný trh i na kasína a na poker, přestože předtím to dlouho představoval jakýsi šedý trh. Pokud jejich regulátor dostane údaje, budou mít e, dobrou příležitost posoudit, jakým způsobem ten trh funguje. A eh, hospodářské subjekty budou mít také k dispozici údaje, až se budou rozhodovat, jestli chtějí na ten trh vstoupit nebo ne. Na další stránce také vidíme, že v Itálii mají hodně údajů. Tento graf dokresluje počet aktivních hráčů měsíc od měsíce. Takovéto údaje pomáhají tvůrcům politiky posoudit, nakolik úspěšná je politika, na jejím základě se snaží regulovat nabídku. Francie také eh, vytváří určitou sadu údajů. Toto je eh, alespoň malý náhled na to, jak vypadají tyto údaje. Můžete si projít jednotlivé sektory, když se podíváme na sázky na, ve sportovních odvětvích, dokážeme si udělat jasnou představu o tom, jak to vypadá i z hlediska aktivity jednotlivých hráčů. To jsou všechno velice užitečné údaje, na jejich základě můžeme posuzovat trhy. A jak to vypadá se zbytkem Evropské unie? Rozhodně nemáme takové údaje, jaké zveřejňuje Francie nebo Itálie. Já jsem sem zahrnul určité údaje, které k dispozici jsou, abychom si udělali představovat o některých zemích, například o rozsahu toho šedého trhu ve Španělsku, jak ho posuzuje španělská telekomunikační komise, nebo pokud je o trh v Británii. Tohle číslo ne, nezbytně zahrnuje onlineové eh, hospodářské subjekty, které působí v Británii. A pak tady máme také odhady za Německo a za Švédsko, pokud je o relativní eh, velikost tohoto trhu v těchto zemích. Další slide. Další oblast, kde máme k dispozici údaje o trhu, jsou kotované společnosti. Patří sem i údaje o Španělsku a Řecku. Ukazuje se, že tyto vznikající trhy představují objem asi 250 milionů příjmů. Takže na základě toho roztřištěných údajů, na základě určitých Odhadu vzniká obrázek o tom, jak vypadá trh s hazardními hrami v EU. méně, když se vrátím k názvu své prezentace, co se dá říct o tom, jak vypadá v EU trh s hazardními hrami, jaká je situace dnes z pohledu regulace, je to jakási série trhů, které se vyvíjejí, přechází od fáze před regulací k regulaci, trhy jsou roztříštěné, vývoj Eh, probíhá rychle. Z pohledu trhu to znamená, že nikdy nebyl důležitější přístup ke spolehlivým údajům. I z pohledu regulace. Například v Evropě se debata hodně teď zaměřuje na daňovou politiku. Ukazuje to například debata ve Francii z hlediska údajů o příjmech a tak dále. Skutečnost, že Francie například sbírá tyto údaje, pomáhá odpovědět na tuto otázku. A to také přispěje k celoevropské debatě. Tady máme rozdíl mezi Itálií, Belgií a Dánskem. Záleží také na těch daňových sazbách. V každé zemi je to jinak. Ale jedna věc je jistá. Bez spolehlivých údajů reakce na takovéto otázky nebude možná. Možná jsem byl příliš odvážný, možná, že jsem hlupák. Já jsem citoval prezidenta Ážia, i když seděl vedle mě, nicméně udělal jsem to a tím končí moje prezentace. Děkuji, děkuji za to, že jste se vešel do své doby. Pro všechny ostatní tady máme ehm, kopie vašich slajdů. Docela jistě jste doplnil eh, v údaji eh, zprávu paní eh, Schaldemose a mm, je jisté, že jste nám poskytnul velmi mnoho užitečných dojů pro naši debatu, takže děkuji. A teď dám slovo panu Vleminkovi na 10 minut. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice rád, že mám příležitost pohovořit o konkrétním případu na tomto slyšení. E, ono je to velice obtížné. E, univerzita v Lovaně mě e, požádala o to tež, ale dala mi na to tež tři hodiny, takže za deset minut pochopíte, že bude muset přeskočit celou řadu podrobností ta eh, jurisprudence je poměrně eh, rozsáhlá. V této prezentaci se budu eh, pokoušet zabývat se celou řadou otázek, které si myslím, že vyplývají z té jurisprudence. Otázka vzájemného uznávání, otázka libovůle státu, striktní regulace, konzistence člen, politiky členských států, přidělování licencí a potom také Eh, organizátoři eh, sportovních her a eh, výnosy pro ně. Řada z těch případů zatím není úplně ještě vyrovnaná. Řada z těch věcí byla od roku 1994. Pořád máme ještě to hodně hodně těch pří, eh, rozjedaných příkladů. Tento měsíc budeme mít eh, jedno rozhodnutí ve francouzském případě, máme eh, stanovisko generální advokáta v rakouském případě a máme potom nový rakouský případ, který byl také oznámen členským státům. To znamená, že na konci debaty u soudu zatím ještě nejsme. Dlouhou eh, dobu eh, máme debatu o eh, uplatňování principu vzájemného uznávání v tomto sektoru. A sice ohledně toho, jestli, členský, jestli provozovatel uznaný v jednom státě může fungovat i jinde. V roce 1999 eh, soud ve finském případě eh, stanovil, eh, že členské státy si mohou stanovat vlastní politiku bez ohledu na politiku jiných členských států a mohou individuálně rozhodnout o typu, počtu provozovatelů a stylu hry. Soud rozhodl v této otázce poprvé v případě Liga Portuguesa de Futbol. Někteří to znáte jako případ Santa Casa kde eh, výslovně stanovil, že pokud eh, provozovatel eh, podle zákona poskytuje v jednom členském státě, tak to nedostat, ne, není dostatečně ným zajištěním, že v jiných členských státech zákazníci budou ochráněni že to je, že poskytuje v jednom státě, tak to neznamená, že to ještě poskytuje správně v druhém členském státě. Dále se to projednávalo v případě Ladbrooks, kde eh, soud eh, výslovně opakoval eh, toto a dokonce šel ještě dále. Myslím si, že celá tato věc je tedy vyřízená. Důležitým aspektem který váže se s principem subsidiarity, je to, že od e, samotného e, případu v roce 1994 e, soud řekl, že hazardní hry jsou ekonomická aktivita určité povahy a členské státy mají velkou pravomoc posoudit nebo stanovit konkrétní politiku. Soud dokonce stano- hovořil o libovolných pravomocích, ale my všichni víme, že ty libovolné pravomoci je to největší, co členský stát může mít a je to omezeno akorát e, e, pojmem své volnosti. Takže e, v konceptu nebo v rámci smlouvy to lze takhle také definovat. Takže jsou tady libovolné pravomoci a ženské státy mohou eh, rozšířit eh, o, své vlastní, o svém vlastním eh, cíli, o úrovni ochrany spotřebitele, o zachování veřejného pořádku a o podmínkách, za jakých povolí, nebo jestli vůbec povolí hry online a jak budou pokutovat provozovatele, kteří nejsou oprávněni inzerovat v té jurisdikci. Soud Eh, stanovil, že monopolistický přístup je vhodnější než eh, konkurenční licencování. On nezakázal členským státům eh, zvolit si licenční systém nebo koncesní model, ale vyjadřuje preferenci pro monopolistický systém vzhledem k přímém uplatnosti, platnosti ustanovení ve srovnání s konkurenčním systémem, i když by ty Eh, provozovatele byli předmětem eh, eh, pokud Každopádně soud vyjádřil určitou preferenci ve svém, ve svém rozhodování. Otázka a hazardních her online, myslím, se poprvé objevila v případě Zenaty a potom v případě Gambely a Panakika a potom ještě v Liga Portugéze Ladbrooks Markel Stoss, Carmen Media, kde se soud eh, zabýval eh, v konkrétními prostředími. Eh, soud to posoudil tak, že hry online obnášejí větší riziko podvodů ve srovnání s tradičními hrami a v zásadě uvedl čtyři důvody, které převzal z Eh, VTO eh, a z jejich odvolacího orgánu, když se eh, když se řešily online hry provozované na Antigvě a poskytované ve Spojených státech. kde hovořili o anonimním prostředí, o frekvenci a tak podobně. Takže soud eh, jednoznačně řekl, že internet je spíš cesta a nejedná se o nebo kanál, ale nejedná se o, o, o jiný typ hry. A právě proto jsou eh, stanovil, že členské státy mohou eh, stanovovat unilaterální restriktivní pravidla a že mohou si nechat právní prostředky pro zajištění dodržování těchto pravidel a teď se dostávám už eh, k jádru eh, samotnému. Eh, I komisař Barnier ve svém prohlášení jasně řekl, že soustavnost politiky je jádrem, je základním požadavkem. V případech Senaty a Zambely to bylo jasně stanoveno. Restriktivní režim lze zachovat pouze pokud má omezit sáskové hry nějak soustavně. Tyto případy vedly k poměrně velkému zmatení ve členských státech. A dále to ještě vedlo k rozhodnutí v případu Plakanika. Tam se hovořilo eh, o potenciálu kontrolované expanze. A to tež platí i pro případ eh, Ladbrokes. Tam eh, soud stanovil, že za určitých podmínek ke zlepšení boji s trestnou činností nebo proti eh, nelegálnímu, eh, nelegální nabídkám eh, lze mít kontrolovanou expanzní politiku i prostřednictvím monopolu, kde celá řada her bude možná a lze použít i nové distribuční techniky a reklamu. Na druhou stranu soud řekl velice jasně, a tady hovořím o těch různých případech, Eh, řekli jasně, že eh, reklamy je třeba omezit na to, co je přísně nezbytné. A forma reklamy, zejména prostřednictvím od monopolního operátora, eh, která má vést k podpoře přirozeného sklonu k hazardním hrám, že tak by se neměla objevovat. Ehm pokud jde o mm, podporu dobré eh, věci například, která by mohla potom eh, vést k této eh, podpoře těch přirozených sklonů, tak to by nebylo vhodné. Dále soudy stanovily, že existuje koexistence mm, různých mm, systémů a ty různě nebezpečné formy her mohou být také tedy tolerovány. Dále přidělování eh, licencí. Soud velice eh, jasně eh, hovořil o transparentnosti alokací, tedy a roz, ro, udělal rozdíl mezi systémem jednotné licence a vícežetných licencí. Takže je velice jasné, že je možné mít eh, v omezené eh, eh, formu, omezenou formu trvání a můžete žádat určitou právní formu. A pokud je o duševní vlastnictví, tak ta debata zatím v zásadě nebyla vyvolána. Hovořilo se tam akorát o tom, do jaké míry organizátoři sportovních akcí mají duševní vlastnictví. Už se některé věci řešily u soudu a některé věci se teď chystají závěrem bych řekl, že soud užitečně eh, vyjasnil některé otázky, ale není vyřešeno všechno a ještě zbývá určitá míra právní jistoty. Děkuji vám. Já bych vám zatleskal, ale mám nemocnou ruku, Jsme velice rádi, že se vám podařilo za 10 minut projít všechny ty soudní rozsudky. Takže teď máme několik minut na otázky a na eh, komentáře kolegů. Já vím, že pan Patela musí odejít brzy, takže ten dostane slovo první, potom zpravodaj a pak všichni ostatní, kdo budou chtít. Takže pan Pitela nejprve. Děkuji, pane předsedo. Chtěl jsem především poděkovat eh, řečníkům i kolegům stínovým zpravodajům kteří zahájili tuto velmi zajímavou diskuzi. Budu ji později sledovat prostřednictvím dokumentace, kterou dostanu. Chtěl jsem upozornit na údaj, který obsahuje zelená kniha komise, a sice, že 85 stránek pro hry v Evropě jsou zpravovány bez licence. Je to opravdu znepokojivý údaj. 85% takovýchto stránek funguje bez licence. Máme tady přeshraniční trh, který je z velké části nelegální, představuje obrovské riziko pro hráče a škodu pro autorizované operátory a také pro státy. To je věc, kterou nemůžeme ignorovat. Musíme jasně definovat, co rozumíme nelegální hrou a co rozumíme legální hrou. To musíme tedy na evropské úrovni vyjasnit. Paní Šoldemoze má pravdu, když říká, že musíme zaručit, že bude dodržen princip subsidiarity. To je pravda, ale existují společné zásady, kdy musí být zohledněna také evropská dimenze, přeshraniční dimenze. Musíme tedy dodržet princip subsidiarity a je nutné, aby u těch zásadních otázek, jako například otázka legálnosti či nelegálnosti hry, existovala jasná legislativa na celoevropské úrovni. Děkuji. Uh, Jürgen Kreuzmann, náš zpravodaj. Mě by zajímalo eh, potom, eh, co jste tady velice eh, silně se vyjádřil k tomu, co konkrétně stanoví Evropský soudní dvůr. Jaké možnosti vidíte po té, co, říká, co tady říkal pan Pitela, k, jaká možnost je tady regulovat ten šedý trh a čer, černý trh? My vlastně nemůžeme ani bojovat proti nim. Jaké šance vidíte? Na jednu stranu je to jasné, členské státy, ten malé, mají princip subsidiarity, nemůžeme jim bránit. Ale eh, jaké, mm, jaká je tady možnost vlastně eh, tedy eh, zachovat mm, když pře, zachovat společný postup, když přeskočíme licencování a tak podobně. Je možné vytvořit vnitřní trh pro státy, které chtějí nějakou regulaci? Thank you. Uh, just... Děkuji. Já bych ráda reagovala na tu poslední prezentaci pana Fleminka. Vy jste říkal, že jste dospěl k závěru, že politické řešení je nutné, abychom vytvořili právní jistotu. Jaké politické řešení může takovou věc vyřešit? Můžete něco navrhnout? Ještě někdo? Něco dalšího? Paní Gepardová, ano, pardon. Děkuji, pane předsedo. Já bych se ještě dotknul eh, k licencím a evropskému trhu. Hovořili jsme tady o směrnici o službách komise e, vlastně e, ty hazardní hry tam vnímá jako komerční e, služby. My jsme to v parlamentu vyněli, protože jsme řekli, že to nejsou obyčejné služby. Řekli jsme, že je to třeba nějak zvlášť pojmout. Já jsem tehdy říkala, že vyjmutí ze směrnice o službách by nám nemělo bránit zamyslet se nad tím, jak vytvořit evropskou reakci na tu problematiku, eh, eh, která vzniká z internetových hazardních her. Tam prostě neexistují žádné hranice, existuje obrovský šedý trh a existuje určitý eh, přístup ke hazardním hrám i ve státech, kde je to zakázané. Takže bych se zeptala, jak se k tomu můžeme postavit tak, aby Samozřejmě bych byl respektován princip subsidiarity, ale zároveň jak zaručit ochranu občanů a ochranu proti eh, organizovanému zločinu. Ještě někdo by se chtěl vyjádřit? Možná, že já bych řekl ještě jednu věc. Na vašem eh, třetím slajdu k vzájemnému uznávání eh, říkáte, že soud eh, má eh, za to, že provozovatel poskytující hry v jednom členském státě v zásadě automaticky, že tím není zajištěna ochrana spotřebitelů v jiném členském státě, protože oni nemůžou ty orgány v daném členském státě posoudit Mm, vhodnost toho operátora, ale eh, vylučuje to nějaký eh, celoevropský licenční systém? Samozřejmě, že by to musela asi zajišťovat Evropská komise nebo něco podobného. Možná, že to není eh, příliš praktické, ale rád bych znal vaše, váš názor vzhledem k tomu rozsáhlému přípravovému právu, které už máme. Ještě někdo? Dám teď tedy slovo panu Giblovi a panu Flemingovi, aby mohli zareagovat. Just responding to those, um, some... Já bych na některé z těch věcí tady zareagoval. Ta připomínka k té definici byla výborná. 85 nelicencovaných stránek pro hazardní hry. Já jsem neviděl žádnou spolehlivou statistiku, ale nelicencovaných stránek je hodně, jsou mimo Evropu, zaměřují se na Evropu a pak vzniká ten problém definice v Evropě, a totiž co je vlastně platná licence v jednom členském státě nebo v druhém členském státě otázka spojenectví. V hra. hrách vidíme, že pokud členské státy něco regulují, tak nechtějí objevovat Ameriku. Takže vidíme, jak se věci přizpůsobují. Třeba Dánsko jedná o offshoreových licencích s tím, že technická infrastruktura těchto licencí bude povolena v Dánsku vidíme, že Francie a Itálie se chystají podepsat tento měsíc bilaterální dohody, pokud vím. A nejde jenom o pohled regulace, kde je řada technických aspektů k regulaci onlineových hazardních her. I z komerčního hlediska vidíme, že potřebujeme určitá spojenectví třeba v malých členských státech, jako je Dánsko. Tam je těch hráčů poměrně málo, potřebujeme atraktivní nabídku. Je potřeba zamyslet se na, na mezinárodní likviditu pro určité hry. To jsou otázky, nad kterými se vůbec nemuseli zamýšlet některé regulované trhy, jako je třeba Itálie. Takže určitá spojenství vznikají, asi spíš eh, z praktických důvodů. A tak, aby se zajistilo, že ten trh bude fungovat a bude moct fungovat. Nejenom čistě z právního hlediska, ale vznikají spojenectví, pokud jde o sledování předpisů, dodržování předpisů. A pak, pokud jde o to vzájemné uznávání, je také o vzájemnou důvěru mezi členskými státy. Takže já myslím, nebo vím, že se, že evropští regulátoři hodně mluví o hazardních hrách. Já myslím, že regulátoři by také mohli najít nějaké řešení na základě svých setkání a podobně. Děkuji, pane předsedo. Teď se dostáváme k jádru debaty. Pokud bychom měli několik týdnů na to, abychom o tom mohli mluvit, tak já bych v tom rád pokračoval, ale to závisí na parlamentu, ne na mě. Na úvod bych znovu odkázal na to, co soudní dvůr uvedl v jednom z rozsudků z nedávné doby. se, uvádí se tam, že každý členský stát si zachovává právo požadovat, aby každý hospodářský subjekt takovéto hry občanům na území, aby měl povolení vydané příslušným orgánem, přičemž licence z jiného státu nemůže představovat překážku. Takže soud jasně uvádí, že vzhledem k té specifické povaze hazardních her nejde o normální běžnou ekonomickou činnost. A v případě Schindler se mluvilo o to, jestli hazardní hry jsou ekonomickou činností jako takovou. A jestli proto vůbec spadají do pravomoci soudního dvora. Soudní dvůr dospěl k závěru, že se jedná o hospodářskou činnost, i když má specifickou povahu, a není možné jednoduše uplatňovat všechna pravidla podle smlouvy. A dokonce se uvádělo, že není snadné uplatňovat pravidla v oblasti hospodářské soutěže, takže soudní dvůr dokonce usoudil, že jsou tady sociální, kulturní a hospodářské rozdíly mezi členskými státy a já si myslím, že e, díky tomu je Evropa natolik bohatá a rozmanitá. Věci se liší v jednotlivých členských státech, každý stát se může dívat na věc jinak z hlediska toho, jak chce regulovat trh s hazardními hrami. Když se podíváte na trh s hazardními hrami ve Finsku, je dosti jiný než v Itálii nebo v Řecku. A já myslím, že to vychází z konkrétního posouzení a politických voleb, politické volby v členských státech. Soud opakoval, že v roce 99 každý členský stát bez ohledu na to, co udělají ostatní, má právo rozhodnout, jaký typ her je vhodný pro jeho vlastní prostředí, jaký objem her a jakým způsobem je možné ty hry provozovat, jestli na základě monopolu nebo licencí. Nicméně v Evropě je možné všechno, ale záleží na demokratických institucích, jak rozhodnou. A, a to je komise, parlament a členské státy. Tyto instituce společně by snad mohly třeba najít cestu k celoevropskému systému licencí. V tom případě by to bylo v pořádku. Ale když se podívám na to, co říkali členské státy u soudního dvora a o čem se jedná v radě, tak k takovému řešení máme ještě hodně daleko. Takže já říkám, že potřebujeme politické řešení, ale myslím, že nemůžeme čekat, až se naplní nějaký sen jednotného evropského trhu v oblasti hazardních her, i když bychom si takový sen přáli, protože ta řešení jsou opravdu rozmanitá a přizpůsobují se konkrétním okolnostem. Takže já myslím, že to politické řešení nutné je, protože vidíme ve všech členských státech, že je tady pořád ještě hodně soudních případů, které vedou k nestabilitě a proto je nutné politické řešení. Soudní důr mnohokrát opakoval, že eh, na základě současného evropského práva, to je jednoznačný odkaz, podle pravidel, podle smlouvy, nemůžeme zajít dál a je na zákonodácích, aby rozhodli, jakou cestou se chtějí vydat. A já si myslím, že to řešení je nutné nalézt. Musíme respektovat zásadu subsidiarity, ale to neznamená, že instituce nemohou nic dělat. Já myslím, že potřebujeme dvojí přístup, dvoufázový přístup. Členské státy rozhodnou o svém vlastním prostředí, ale navíc ještě můžeme zavést pravidla a můžeme se odkazovat třeba na integritu sportu, na reklamu, na společný boj proti návykům. Znamená to všechno, že není logické, abychom někoho, kdo má návyk, vyloučili v nějakém členském státě, ale aby mohl dál hrát v jiném členském státě. Taková pravidla potřebujeme na evropské úrovni. A taková pravidla mohou vést ke stabilitě. Děkuji. Uh, Oběma vám mnohokrát děkuji, jak jste oba říkali. Toto je skutečně jádro této debaty, která vzejde ze zprávy pana Kreutzmana a ze stanoviska. Ale já myslím, že k tomu ještě musíme připojit otázky hospodářské činnosti, jak funguje regulace a také určité otázky sociální a spotřebitelské. A tomu se budeme věnovat v dalších dvou částech. Takže půjdeme dál. Máme tady čtyři řečníky, kteří nám každý pět minut něco řeknou. Je tady Jean-François Viot, prezident orgánu, regulačního orgánu už jste tady viděli některé jeho statistiky. Je tady doktor Henrike Franz z kan- úřadu kanceláře pro uh, eh, Sasko-Anhaltsko. V Německu jsou státní pravidla i federální pravidla, určitě nám o tom něco řekne. A pak je tady Peter Reynolds, který zastupuje eh, Združení pro hazardní hry na dálku. A jako poslední Friedrich Stickler, z rakouských eh, loterií, ale je také prezidentem evropských loterií a bude mluvit o loteriích. Velice rád vás všechny vítám a začneme panem Viotem, který bude mluvit pět minut. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručný. Shrnu podmínky otevření online nových her ve Francii. My jsme změnili naši legislativu v květnu 2010 na základě dvojího konstatování. Za prvé nebyla možná seberegulace bez silné veřejné regulace, která v oblasti her sledovala čtyři cíle ochranu eh, mladistvých, eh, boj proti podvodům eh, a praní špinavých peněz, potom eh, upřímnost eh, těchto her a eh, spravedlivá soutěž a potom také rovnost mezi jednotlivými odvětvími. Pokud neexistuje veřejná regulace, je zde velké systémové riziko. Sport může ztratit veškerou důvěryhodnost, dostihy mohou zcela zaniknout, pokud nebude zajištěno jejich financování. Druhý konstatování se týká specifika nových her a to je trochu ten paradox monopolu a kvantitativní regulace. Pokud existuje silná poptávka na vnitřním trhu a pokud eh, k této poptávce nepostavíte nic jiného než princip monopolu nebo princip zákazu, tak se tato poptávka velmi přirozeně stočí k ilegální, k nelegální nabídce, proti které můžeme velmi těžko bojovat na internetu. A pokud monopoly eh, vyvinou svou nabídku nebo rozvinou svou nabídku tak, aby mohly reagovat na tuto poptávku, tak jim zde hrozí, že budou pohnány před Evropský soudní dvůr. Tak to je princip rovnováhy mezi touto záležitostí. My máme tři segmenty hazardní hry, které eh, vyžadují nějaké dovednosti, potom sportovní sázky a poker. Licence jsou udělovány na základě kvalitativních požadavků, které musí být splněny. Je třeba zjistit, zda provozovatelé mají transparentní kapitálové podmínky. Dále se také ověřují platformy a logistika a také software, který je používán a provozovatelé také musí instalovat ve Francii informatické mechanismy, které umožní úřadům eh, informatickou cestou sledovat všechny transakce, k nimž dochází mezi licencovanými provozovateli a jejich klienty. Není zde žádné omezení, pokud jde o počet eh, licencí, není zde povinnost eh, mít daňové sídlo ve Francii, ale je zde povinná transparentnost a dohledatelnost. Po jednom roce můžeme říct, že zde máme asi 50 licencí, které byly uděleny 35 různých firm eh, je usazeno všude v Evropě a za jeden rok asi 10 miliard euro bylo zaregistrováno u těchto akreditovaných eh, provozovatelů. Především se jednalo o eh, cash games a o poker. U sportovních u sportovních sázek eh, to bylo asi 100 milionů. Především se jednalo o takzvané dostihové sázky. Dostihové sázky jsou otevřeny pouze ve formě vzájemných sázek. Už jeden rok eh, tento trh takto funguje a je mnohem transparentnější díky lepší znalosti online hráčů, protože máme statistiky, které poskytuje náš úřad, kterému předsedám. Máme statistiky, které umožní poznat, jaké je pohlaví hráčů, také jak je jejich věk. Všichni musí být plnoletí a také víme, že 10 hráčů představuje 90 všech sázek objemu peněz pokud jde o sledování závislosti a tak dále, tak tyto statistiky jasně ukazují, že problematika závislosti rozhodně není teoretickou problematikou. Nezletilí nemohou hrát, nemohou hrát ani ti, kteří jsou závislí. Uplatňujeme také směrnici proti praní špinavých peněz a sportovní provozovatelé také jsou eh, podřízeni určitým podmínkám, není možno sázet úplně na všechno a také zde eh, musí být eh, určitý vztah mezi provozovatelem sázky a provozovatelem sportovní události. Abych to mohl za těch pět minut všechno stihnout, tak ještě dvě poznámky na závěr. Po tom roce vidíme, že naše národní regulace, naše národní úprava je efektivní. 80 až 90 sázek bylo nelegálních, než to bylo otevřeno. Ale teď ty legální hry představují 80 až 80 až 90 Kromě toho na evropské úrovni můžeme řešit některá témata, například boj proti nelegálním stránkám pro online hry. Je nutné, aby státy usilovaly o to, že bude dodržována jejich eh, legislativa a druhé zjištění, pokud jde o sportovní etiku, tak není možné, aby zde byla trvalá regulace pouze na vnitrostátní úrovni, protože když eh, hájíme etiku sportovních událostí, děláme to nejen eh, vůči našemu trhu, ale také vůči sázkám, které online mohou být uzavírány všude v Evropě a také všude na světě. Um, Mnohokrát děkuji, to je velice zajímavý náhled na věc. Určitě ještě uslyšíme otázky o tom, čemu se věnujete a jaká rozhodnutí se chystáte přijmout. Doktor Franz, prosím. Ah, merci. Um, ich danke, dass... Děkuji za možnost do vystoupit. Přiměřená regulace hazardních her eh, vzhledem k velkým rozdílům v kulturních, sociálních a společenských tradicích a eh, představách členských států eh, proběhnout jenom na národní úrovni. Různé regulační modely jsou k dispozici a o těch musí rozhodovat národní legislativce od komplexního nebo částečnému zákazu přes eh, přísného eh, povolování až k úplné liberalizaci. Eh, ta právní situace v Německu je dána cílem ochrany her a, v obec, a, a, a veřejnosti. Tímto způsobem je upravena tedy internetová nabídka. Německé spolkové země e, zaujaly státní smlouvu od 1. E, ledna 2008 e, v platnosti, a, která bude ukončena, jejíž platnost bude ukončena ke konci tohoto roku, pokud konference ministerských předsedů ji neprodlouží. V zásadě jde o to, nebo teď už Mm, je tedy připraveno eh, prodloužení a bylo eh, předáno i Evropské komisi eh, na vědomí. Jaká je tedy ta situace? Ta, platní, ten, ta platná státní smlouva představuje tedy úpravu her a je třeba v podle ní regulovat podnět k hraní, omezit jejich disponibilitu a tím pádem zvýšit prach k hraní. Je to eh, potvrzeno i po stránce ústavního práva i eh, dalších typů práva, dalšího typu práva. Je tady eh, cíl zajistit dostatečnou nabídku a obyvatelstvo směřovat k legálnímu hraní. Ovšem členské státy nedosáhly, tedy spolkové země nedosáhly tohoto cíle. Dochází tedy eh, a je to dáno vzhledem k velké eh, nabídce nelegálních her na internetu. Eh, v analýze z roku 2009 se ukazuje, jak vysoce návykové je hraní po internetu po vědecké stránce. Platí to zejména pro kasinové hry a sportovní sázky. Eh, odborníci ovšem také poukazují na to, že eh, dohled nad internetovým eh, zákazem je iluzorní. Vždycky tady budou na poskytovatele a zákazníci, kteří se vyhnou zákazům. A jakákoliv prohibice víceméně za, selhává. Takže pokud není možné eh, zrealizovat zákaz, tak je vhodnější eh, omezený eh, vhodnější omezené povolení pod státní kontrolou. Co se tedy předpo, předpokládá podle té nové dohody spolkových zemí. Za jednu, na jednu stranu je tady Eh, předpoklad, že by eh, se to povolovalo stejně jako eh, v reální, reálné hry a sportovní utkání a tím pádem by se měla vytvořit konkurence nelegálním internetovým hrám. Vytvořil by se tady alternativa povolená legálně. Vzhledem eh, k tomu, eh, vzhledem k té možnosti, eh, nebo k tomu, jak to může ohrožovat uživatele, tak by to bylo také velmi užitečné. A také by se tím zneškodnilo toto jedno, nebo tento způsob nelegálních her a také by zde byl určitý dohled nad mladistvými hráči pro eh, v online eh, sportovní sázky a pro online loterie eh, se předpokládá plošný zákaz s výjimkou konkrétních povolení. Kasinové hry nebudou povoleny vůbec. Tam to vysoké, ta mm, vysoká závislost, která na tom vzniká, je ještě posilována prostředním internetu je tady, eh, tady ta, eh, ta, ta potenciální eh, závislost a proto ten svět v kasínech, kasín vlastně v internetu nefunguje tak ideálně. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, že jste dodržela čas. Naším dalším řečníkem je pan Reynolds ze Združení hazardních her na dálku. A má také slajdy. Doufám, že se objeví na obrazovce. Já tady zastupuji Evropské združení pro hazardní hry a sázky, které zastupuje celou řadu zavedených a největších společností v odvětví hazardních her – Celá z nich, řada z nich je kotovaná na burze a patří také k předním podnikům v oblasti elektronického obchodování. Nabízejí inovativní a bezpečné produkty. Vidíme, že ta zelená kniha je příležitost vypořádat se s tím, jak to vlastně vypadá na evropském trhu a doufáme, že to bude první krok k vytvoření regulačního rámce, který odpovídá trvním požadavkům. Onlineové hry, hazardní hry jsou existují a zůstanou. Když něco neuděláme, tak eh, promeškáme příležitost udělat něco na ochranu spotřebitelů a také eh, regulovat rychle rostoucí segment této ekonomiky. Chceme vytvořit efektivní regulační rámec, jako je to v ostatních regulovaných sektorech. Politické vedení parlamentu v tomto procesu a vyhlídky, na, eh, z které vyplývají z této zprávy z vlastního podnětu, jsou opravdu důležitou iniciativou. Říkal jsem si, že řekneme něco k tomu, jak velký je ten trh. Jak vidíte, onlineové hazardní hry už jsou obrovským trhem. Každý rok představuje asi 10 miliard eur. To jsou příjmy z roku 2010. A Evropa představuje asi polovinu eh, světového trhu s hazardními hrami a je důležité uvědomit si, že onlineový sektor je velice malá součást celkového trhu s hazardními hrami, to asi 11 tak to bylo aspoň v roce 2010. Tradiční offlineový segment si ponechal výpodíl na trhu a očekává se, že z absolutního hlediska dál poroste. Onlineoví zákazníci nejsou stejně jako offlineoví. A proto nedochází ke kanibalizaci. A vidíme to také z údajů, které vzešly z Francie, pokud jde o pokrok monopolu od té doby, co tam zavedli regulaci, ale také vidíme to například v Itálii a Británii. Tam je monopolní loterie dosáhla v loňském roce nejvyšších sázek za 13 let. Ale onlineový biznis rychle roste a kromě inovací a pracovní příležitostí, které vytváříme, eh, to prospívá i Eh, přidruženým sektorům, včetně samozřejmě reklamy. Hazardní hry představují činnost, která podléhá zákonné regulaci a toto je stanovisko, které tento sektor rozhodně podporuje. Stále více členských států chce regulovat a proto dnes musíme mluvit o tom, abychom zajistili spotřebitelům přístup k bezpečným, dobře regulovaným, ale konkurenceschopným službám. Slyšeli jsme co hrozí, když eh, nabídka nebude konkurenceschopná, zákazníci se prostě obrátí na černý trh. Ale jak už jsme slyšeli, řada národních regulací neodpovídá smlouvě o Evropské unii. A to společně s tím, že komise pravidla nevymáhá, vytváří právní nejistotu. To už jsme neslyšeli mnohokrát. Tento sektor je ze své povahy přeshraniční a proto 27 regulačních modelů, a to nám hrozí, eh, nepředstavuje praktickou situaci, kterou bychom si přáli. Potřebujeme sérii společných standardů, které by vytvořily rámec pro tuto činnost v celé Evropě. Já myslím, že většinu z těch věcí už jsme slyšeli, v podstatě jsme měli celou řadu případů, je tady velká právní nejistota. Ale myslím, že realita je taková, eh, že situace se musí změnit. Situace je náročná z hospodářského hlediska, proto je zásadní, aby komise naplnila svou roli ochránce smlouvy a zachránila, chránila také principy zakotvené ve smlouvě a omezila další eh, roztříštěnost interního trhu, vnitřního trhu. Všichni, ať už zastupujeme loterie, provozovatele, regulátory vlády, všichni chceme odpovědné hraní. Tento sektor hodně investoval do mechanismů, které mají omezit sociální škody. Opatření, která byla zavedena, hrají velkou roli v prevenci rizika. Toto odvětví je už teď hodně regulované. Musíme dodržovat požadavky na udělování licencí, musíme dodržovat podnikovou legislativu v místech, kde působíme a celou řadu různých směrnic, včetně směrnice proti praní špinavých peněz. A musíme také dodržovat osvědčené postupy i regulace nebo pravidla, která si stanovíme sami. Ochrana spotřebitelů a zvlášť zranitelných skupin a nezletilých, prevence z trestných činů a tak dále, to jsou všechno předpoklady pro úspěch. Jediný důvod, proč by spotřebitel vůbec uvažoval o tom, že by se obrátil na nelegitimní stránku s kreditní kartou v ruce, je ten, že regulovaný trh nenaplnil poptávku, pokud jde o ochranu hráčů, pokud jde o neexistenci trestného činu. Jako odvětví jsme se snažili zajít ještě dál. Společně s dalšími zúčastněnými jsme v cenu Evropském výboru pro standardizaci eh, zpracovali 134 konkrétních opatření, která zajišťují odpovědné herní praktiky a dávají spotřebiteli větší ochranu v celé EU. Tato dohoda je stavební kámen pro celoevropské standardy. Děkuji. Mnohokrát děkuji a děkujeme také za to, že jste dodržel čas. A teď na závěr této části tady máme pana Stiklera, což je předseda Evropských loterií a také má slajdy. A myslím, že nám také zaslal jeden dokument. Možná, že to celá vaše prezentace, ale vypadá to víc než pět minut, takže vy to určitě ještě odpovídajícím způsobem upravíte. Takže vám velice rád předám slovo. Děkuji vám za to, že jste přizvali eh, v Evropské loterie. Jenom abych stručně představil naši organizaci. Eh, my jsme eh, zastřešující organizací státních loterií a to provozujících především číselné a sáskové hry pro veřejný zájem. Jsme jedinou asociací v tomto eh, sektoru, která má členy ze všech 27 členských států. Eh, všichni naši členové mají příslušné, eh, příslušné povolení a my a také nepředá, neprodáváme služby přes hranice. V roce 2010 naši členové přispěli eh, prakticky 25 miliardami eur eh, na, eh, dobré, na prospěšné účely, jako, jsou, jako byla dobročinnost, sport a kultura, nebo s začlenování do společnosti. Takže jedná se o společenský model. Dnes jsem byl požádán, abych vysvětlil pohled státních loterií k tomu, jak Evropská unie může přispět k efektivní regulaci online hazardních her. Před dvěma lety Evropská unie eh, přijala eh, mm, mm, první, nebo parlament přijal první usnesení k online hazardním hrám na základě zprávy paní Šaldemoze. A my eh, jsme navrhli, aby nadcházející usnesení k tomuto navazo, na tomto navazovalo. To usnesení bylo tehdy přijato 85% většinou a, a v 40 eh, vystoupeních v rozpravě na plenárním zasedání eh, bylo eh, také jasné, že se jedná o stanovisko nového parlamentu, tedy byla to rozprava v roce 2009. Tady jde o to, že se vychází z principu solidarity, integrity, subsidiarity a předběžné opatrnosti model veřejné prospěšnosti se ukázal jako nejvhodnější model pro celou řadu desetiletí. Ovšem je samozřejmé, že musíme přizpůsobovat politiku technologickým změnám. Bylo by nebylo by moudré eh, toto rozšiřovat přes hranice, zejména pokud je tady eh, takový široký konsenzus nejenom eh, v Evropském parlamentu, ale i v Radě a i s, v rámci soudního dvora. Vzhledem tomu, že mám jenom omezenou dobu, tak bych s se omezil jenom na tyto principy a odkázal bych vás na těch eh, osm eh, stránek, které se nám poslalo a řekl něco mm, k principu integrity. Tak, to je ten správný slide. Soudní dvůr Evropských, Evropské unie vyjasnil eh, celou řadu otázek, jako je vzájemné uznávání, potřeba nových licencí a tak podobně. Eh, tak eh, usnesení Evropské unie by eh, příště mělo tento aspekt hodně prohloubit. Tu integritu je třeba rozšířit na kompletní dodržování pravidel a přísné vynucování v případě jejich porušení. Existuje určitá, určité špatné pochopení toho, že původně se tyto služby poskytovaly, nebo že se porušuje zejména v zahraničí, mimo EU. Není tomu tak eh, a proto je eh, třeba, aby Evropská unie zakročila. Já vám eh, to vysvětlím. Ve Francii, což je částečně otevřený trh od loňského roku, jak jsme právě slyšeli, regulator rozeslal eh, stovky oficiálních varování provozovatelům online hazardních her, kteří nejsou licencováni ve Francii, ale přesto nabízejí hazardní hry francouzským občanům. 80% těchto operátorů pocházejí, eh, pochází z EU. A teď eh, ta nejdůležitější věc. Vzhledem k ochraně spotřebitelů a veřejného pořádku a také k zajištění financování Eh, předmětů veřejného zájmu, je nezbytné, aby držitelé licencí byli chráněni před, takovým, před takovouto nelegální konkurencí. Národní úřady nemohou efektivně kontrolovat eh, přeshraniční eh, online hazardní hry. Je třeba spolupráce na evropské úrovni. Měl by být zaveden regulační princip, podle kterého, a to je model, který bych vám opravdu silně doporučil, Eh, firma provozující hazardní hry může fungovat jenom v jednom členském státě, pokud může ukázat, že neporušuje eh, pravidla v jiném členském státě. Děkuji vám za pozornost. Já vám také děkuji, říká pan předseda. Děkuji vám eh, všem čtyřem za velice zajímavé pohledy z různých perspektiv. Takže teď máme prostor pro dotazy poslanců. A ještě než se do nich pustíme, tak bych eh, chtěl přivítat skupinu eh, navštěvníků, eh, které pozvala paní Gebharta, socialistická koordinátorka, protože, a omlouvám se, že si nemáte kam sednout, protože toto je tady máme takový velký zájem dneska, jen co se tady uvolní nějaká místa, tak si budete moct sednout. První do debaty se hlásil pan Fox, potom pan zpravodaj, Kreutzmann, pan Abad, ještě někdo, paní Gebhardt. Ano, paní Gebhardt po druhé, pan Fox a také paní Korhola. Takže začne pan Fox. Děkuji, pane předsedo. Otázka na doktora France, Mohuly. V roce 2008 eh, německý výzkumný ústav Forza Eh, ohlásil, že eh, pravidelně eh, sází 2,2 milionu Němců online, i když je to legální. A podívejte se, v Británii sází 4 miliony lidí a je to tam legální a regulované. Takže než kdybych říkal, že ten německý, takže není ten německý zákon neregulo, nebo zákaz eh, neefektivní. Nebylo by lepší eh, regulovat trh a eh, chránit spotřebitele a nezakazovat to na tom trhu, tak, protože to je špatné pro spotřebitele očividně. Děkuji. Pane Kolismane, co si o tom myslíte? Možná, že máte jiný dotaz. Já souhlasím s panem Foxem, ale teď vám to řeknu německy. My jsme tady viděli celý ten eh, rozptyl. Viděli jste, že ve Francii je to regulované a jsou tady ty ilegální. 80-90% eh, eh, je nelegálního. A potom tady na druhou stranu jsme slyšeli, že by to mělo být monopolní a že by to nemělo jít přes hranice. Že tak se potom zajistí lépe dodržování pravidel. Já bych měl jednu otázku na paní Franc. Eh, spolkové země se pokoušejí eh, na lesnou cestu, říkají, eh, otevřeme ten trh částečně, ale jenom nějakým šesti sedmi poskytovatelům. Pokud já jsem informován dobře, tak Šlesvicko-Holštínsko k tomu nechce přistupit k té dohodě a přišlo s novým, s novým návrhem, a sice, že se nechá monopol na loto, a, bude mít licencovaný eh, svobodný trh. Povede to eh, k, tomu cíli, když eh, jedna spolková země v Německu řekne, že si otevře trh a udělá si vlastní legislativu, potom všichni poskytovatelé budou ve Šlesvicku a Olšínsku a pokusí se, pokusí se tam získat licenci. Jak tohle to bude fungovat? A jak byste těch 7-8 poskytovatelů ze stovek i na Maltě jich je působí 60. Jak je chcete eh, vybrat, aniž byste se dostali do konfliktu s Evropským soudním dvorem? Uh, Vidím, že doktorka Francová je nejpopulárnější, pokud je o to, komu kladete dotazy. Pan Abad. Oui, merci beaucoup. Děkuji. Abychom trochu vystřídali řečníky, položím otázku i těm ostatním. Já se chci trochu vrátit k tomu, o čem hovořil pan Vilot, ale také pan Štikler ohledně principu rovnováhy eh, mezi odvětvími, rovnováhy financování a principu integrity sportu a podpory sázek. Hovořilo se také o tom na základě směrnice o databázi jaké jsou hlavní principy regulace těchto online sázek, jakým způsobem je můžeme kontrolovat a pokud jde o princip eh, integrity sportu, jakým způsobem můžeme využít také směrnici pro ochranu osobních údajů? Nebyl by to dostatečný právní základ? A pokud je o směrnici o praní špinavých peněz, eh, myslím si, že zatím to platí pouze pro kasína. Bylo by možné tuto směrnici rozšířit? Mrs. Gephardt. Mnohokrát děkuji, paní Gepardová. Děkuji, pane předsedo. Já bych ještě jednou poukázal na téma financování a rozdílení zisku. Víceméně žádný řečník se toho nedotkl. Ale pro regulaci Celkově a pro eh, lidi je toto právě eh, určitou eh, motivací to organizovat. Takže jak to vypadá ve členských státech? Tam, kde je zákaz, tam se samozřejmě nedělí zisky, ale dělí se akorát na černém trhu. Já bych se ráda dověděla od ostatních, kteří toto chtějí Eh, kde to je eh, povinné, eh, tedy kde se to licencuje, kolik to hodí a, a kam jdou ty peníze, které se nerozdělí. To mě také velice zajímalo. Děkuji vám. A teď ještě paní Korohola v tomto kolečku. Yes, thank you. Ano, děkuji. Moje první otázka je na pana Kreutzmana. Obecná otázka. Proč hospodářské subjekty nebo regulátoři nezavedou technická řešení, která by zabránila zřizování více účtů, aby se tak řešil problém praní špinavých peněz a dalšího zneužívání? Všimla jsem si, že je velice snadné obejít tato omezení různými triky, pokud například odkážeme na obecné podmínky použití. A další otázka se týká identifikace hráčů. A to je otázka na pana Biota. Identifikace je pořád ještě hodně špatná. Proč máme herní účty bez nějakých peněžních omezení? Proč jsou pořád ještě povoleny? Co si myslíte o zavedení limitů na evropské úrovni? Protože to je velice důležité, když zvažujete, že peníze jsou na různých účtech. A v podstatě to umožňuje praní špinavých peněz. A také je pak možné, že peníze unikají orgánům, třeba daňovým orgánům. Děkuji. Já myslím, že tyto věci se objeví i v další části. Vy jste první otázku položila panu Kolicmanovi, ale já myslím, že jste asi myslela pana Reynoldse. Ano, pan Reynolds je odborník, protože on už nám říkal, že sektor onlineových hazardních her toho může udělat hodně na technické úrovni a může také chránit spotřebitele. Především mladé spotřebitele. Já rád odpovím. Dobře, začněte a potom si vezmeme paní Franc, pana Steklera a pana Viota v tomto pořadí. Pokud jde o ochranu, kterou zavádí tento sektor, především na ochranu dětí, samozřejmě proces formální identifikace je naprosto zásadní. A také musíme zajistit, a máme nejrůznější kontroly, abychom věděli, kdo ti lidé jsou. A samozřejmě v onlineovém prostředí je to hodně náročné, protože je nevidíme. Ale rozhodně máme k dispozici databáze, které se využívají prostřednictvím třetích osob, jako je skupina GB. Velká většina zákazníků, rozhodně v Británii, kde ty údaje k dispozici jsou, se okamžitě prověřuje do několika sekund. Trianguluje se to. A také, když někdo chce použít kreditní kartu, musí mu být více než 18 let. Takže těch kontrol je víc. Požadujeme několik kontrol, abychom zajistili, že na naše stránky se nedostanou děti. A eh, koalice dětských charitativních organizací ve Spojeném království dokonce poblahopřála tomto odvětví k průzkumu, které se týkalo bezpečnosti elektronického obchodování a zdůrazňovala, že kroky, které přijal sektor hazardních her, by se v podstatě měly zopakovat v ostatních sektorech, které mají být určeny pouze dospělým, třeba když si dospělí kupují alkohol online. Takže já myslím, že se vedeme celkem dobře a jedna z výzev na řadě trhů je ta, že nemáme k dispozici údaje, pravidla na ochranu údajů jsou jistě výzvou pro celý sektor elektronického obchodování, nejenom onlineové hazardní hry. A v kontextu digitální agendy je jednou z výzev, jak rychle ověřit věk osob. Když neověříme rychle věk osob a nemohou začít hrát vaše hry, tak samozřejmě půjdou jinam. A to je jedna z výzev, před kterými stojíme a snažíme se najít tu správnou rovnováhu toho, jak rychle ověřit věk, abychom zajistili, že lidé nebudou využívat naše stránky, ale jakmile je využívají, co ještě můžeme udělat. Například, pokud se nám nepodaří bezpečně prověřit identitu osoby, tak jim nepovolíme vybírat žádné peníze, dokud to neuděláme. Samozřejmě to znamená, že musí fyzicky předložit eh, doklad totožnosti. Pokud se pak zjistí, že ten člověk byl například nezletilý, pak eh, vrátíme všechny vklady. Takže v kontextu onlineových hazardních her samozřejmě ten člověk o ty peníze přijde, nebo prohrál, musíme je vrátit, ale musíme vrátit asi někomu jinému, takže ztrácíme peníze. Takže máme i finanční motivaci zajistit, že na našich hra a stránkách nebudou hrát děti. Já myslím, že i na základě toho průzkumu si vedeme dobře. Mnohokrát děkuji. Paní Franc. Já vám eh, děkuji eh, za ten eh, zájem o naše úmysly a plány. Já vám eh, stručně vysvětlím, proč jsem tady právě jako zastupkyně eh, Saska Anhalpska eh, za německé spolkové země. Je to tak, že v Německu máme tu státní smlouvu o hazardních hrách, mezistátní, a jde o to, že Některé aspekty jsou, aspekt, eh, jsou regulovány eh, eh, na úrovni spolkových zemí a na ty země se v mezistátní smlouvě dohodly na určité společném postupu a teď se tato smlouva aktualizuje. My žijeme v federalismu a teď se dostanu tedy k otázce pana Krojcmana. A součástí federalismu je konference ministerských předsedů. To znamená, že premiéři eh, spolkových zemí se eh, eh, scházejí a přijímají závěry a tento půrok Sasko-Anhalsko má předsednickou roli a proto já jako za Sasko-Anhalsko ještě zpracovávám tuto otázku. Je to otázka monopolu, která vznikla od roku 2006, eh, nebo vzniká, vznikla, platí od té doby. Od eh, října minulého roku se všichni ministerští předsedové vyslovili proto, že na jednu stranu by se měl zanechat ten monopol loterijní, no ponechat, a, ale na druhou stranu je třeba zabývat se různými modely a nechat si předložit varianty. Ty byly předloženy, dále se na nich pracuje a v březnu 2011 jsme se vyslovili pro eh, omezení, eh, tedy eh, pro uvolnění těch sportovních sázek. Došlo ke zvláštní konferenci těch, jak říkal pan Kreutzmann, nebo na které šlesvicko olšínsko tento návrh odmítlo. Teď to je tak, že jsou tady různé modely a já jsem pevně přesvědčena o tom, že eh, v Německu je silný federalismus a že my nějak nalezneme společné řešení. Eh, země budou každopádně i nadále eh, pracovat na společném v návrhu, tak, aby tedy dosáhli společného výsledku. Pracujeme na tom, bylo by to opravdu užitečné pro naši situaci. Tím jsem vlastně odpověděla i na tu otázku, eh, co se Šlesvickem Holšínskem. Jako eh, spolek můžeme eh, jej přesvědčovat, budeme na společném návrhu i nadále pracovat a mezi spolkovými zeměmi tedy probíhají určité rozhovory a my jsme si všichni vědomi společné odpovědnosti. té poznámce o absolutním eh, zákazu eh, eh, hazardních her na internetu a k tomu, že by to bylo k ničemu. Tak z našeho pohledu my jsme zjistili, že existuje rozsáhlý nelegální trh a my se snažíme reagovat předpisy a sice mm, o opatrném otevírání trhu a chceme, abych eh, ten trh byl otevřen pro loterie i sportovní sázky, i pro ty uh, uh, hry online. To znamená, mm, že částečně odstupujeme od absolutního zákazu. A teď ta otázka, kterou položil také pan Kreutzmann. Jak vybrat těch sedm koncesionářů? o kterých se hovoří eh, v tom eh, návrhu. My předpokládáme takový systém, eh, kdybychom nerozdělovali libovolný počet povolení, nicméně omezený počet, kvůli tomu, že neplánujeme expanzi trhu. Chceme spíš tady obejít černý trh. A jsme přesvědčeni o tom, že ta pravidla, která si všichni můžete e, prostudovat, e, nás povedou e, k tomu, že najdeme ty vhodné pravidla, vhodné poskytovatele. Hmm, děkuji. Pan Stikler. Mnohokrát děkuji. Já jsem se pokusil dát nějaké ty otázky dohromady. Nejprve bych se chtěl představit ne jako zástupce monopolistů, my máme členy na otevřených liberalizovaných trzích, to znamená z Itálie, z Anglie. Skutečně pokrýváme úplně všechny. A teď, eh, pokud jde o hospodářskou soutěž, nelegální nebo nepovolené eh, hospodářské subjekty, to je zásadní. Tady se musím vrátit k tomu, co už jsem uváděl. Nejdůležitější v této oblasti je uplatňování práva, vymáhání práva. Můžete mít jednoho držitele licence, můžete mít sedm, jak to plánuje Německo, nebo několik set, jako v Itálii. Musíte chránit ty, kdo dodržují zákon, kdo dodržují pravidla a platí daně. Protože vždycky najdete někoho, kdo platí hodně málo daní. A to je teď problém s tímto trhem. Loterie, tradiční loterie, a to je ten společenský model, tolik přispívají do společnosti, protože to procento, které se platí, není tak vysoké. Když platíte necelé jedno procento z obratu na daních, pak je celkem snadné přilákat hráče a přinutit je k tomu, nebo přimět k tomu, aby přešli k vám. Nebudete mít jenom legální provozovatele, kteří mají někde licenci, budete mít někoho, kdo má licenci třeba v Karibiku nebo v Jižní Americe. To je tedy zásadní. Pokud nebudete řádně vymáhat právo, vždycky budete mít zákazníky, kteří půjdou jinam, protože dostanou víc peněz. A to je také koncepce, kde chceme peníze i na dobrou věc, chceme peníze pro všechny tyto účely i na daně. A pak je ale otázka, jestli chceme spíš otevřený trh, kdy se bude vyplácet vyšší procento. A jde také o tyto věci, o tuto ochranu a tak dále. A ještě krátce, pokud je o to takzvané právo na sázku, právo sázet nebo právo k duševnímu vlastnictví, kromě Francie zatím není žádný právní základ pro takové platby. Nicméně evropské loterie se domnívají, že je nutné, aby operátoři sportovních loterií přispívali, ale nelíb, nelíbilo by se nám tolik, kdybychom měli nějaký poplatek nebo daň pro organizátory sportovních akcí, protože tak by se ty peníze koncentrovaly v rukou několika mála sportovních klubů. Zaměřili bychom se na 200 klubů v Evropě a podle mě to by nebylo dobré. Já bych to spíš viděl jako koncepci příspěvků na integritu, solidaritu, to znamená, že ty peníze by šly těm řadovým účastníkům a možná, že by mohli přispívat i nevládním eh, organizacím. Tento model je například v Rakousku. Rakouská sportovní organizace peníze rozděluje, hodně jde na fotbal, protože to je základ pro sázky, ale hodně i do dalších, na další sporty eh, v rámci solidarity, takže bychom rozhodně podpořili takovou myšlenku kdyby to zešlo od zákonodárců. A mluvilo se o otázce praní špinavých peněz. Já tady vidím obrovský problém, pokud je o match fixing, organizovaný zločin spojený s praním špinavých peněz. Tady je sport skutečným nebezpečím. My jsme to také uváděli v našem příspěvku do Zelené knihy. Rozhodně něco potřebujeme udělat. Jinak by sport mohl přijít o svou integritu. A opravdu eh, mě děsí představa, že by organizovaný zločin mohl eh, ovládnout sport. Pan Reynolds se k tomu ještě chtěl vrátit, už nemáme moc času, ale nejprve dáme slovo panu Viotovi a potom, pokud to bude krátké, tak se k vám ještě vrátím. Teď pan Viot. Děkuji. Rád bych se vrátil k otázce integrity sportu a práva na sázení, protože je to dost nejasné. Je to právo, které se zcela liší od práva, které se uplatňuje pro celé odvětví. Například ve Francii máme daň ze sázek na sportovní sázky nebo z těch částek sazených na sportovní sázky a to vše je využito pro sport právo na sázení je to něco jiného. Je to právní pojem, který velmi dobře známe, například eh, pokud jde o šíření obrazu. Rozhodně by se někdo nedovolil vysílat eh, přenos eh, některých sportovních událostí bez dohody s organizátorem. To je právo na nehmotné vlastnictví. A z našeho hlediska musí to tež platit i pro sportovní sázky. Pokud chce někdo nabídnout sázky na určitou událost, tak je nutno, aby se předtím dohodl s pořadatelem této události. A má to tedy ekonomický dopad, protože ta částka je přímo úměrná uh, velikosti té události a jeho šíření a také to má etický rozměr, protože pořadatel této události bude mít eh, přímo informace o tom, kolik eh, peněz bylo vsazeno na jeho akci, protože jinak on by vůbec nevěděl a nemohl by předcházet rizikům, útokům eh, na integritu této události. K tomu potřebujeme kompletní mechanismy, potřebujeme povinný kontrakt mezi provozovatelem sázkových her a pořadatelem sportovních událostí. Je na veřejných úřadech, aby omezili počet těchto událostí, na které je možno sázet. Potřebujeme také monitoring a potřebujeme také sportovní i trestní sankce. Je to tedy celý soubor mechanismů, které mají předcházet uh, útokům na integritu sportovních událostí. Nemůžeme směšovat eh, tyto dva právní koncepty. Já bych rád odpověděl na otázku, kterou zde někdo položil. Jednalo se o dohledatelnost nebo vysledovatelnost eh, dodržování věku sázejících. Eh, systém, který byl vytvořen ve Francii, pokud jde o hráčské, nebo tedy o účty hráčů. Každý hráč musí předat eh, provozovateli kopii svého dokladu totožnosti a ten je uložen a hráč, který takto potvrdil svou identitu, musí také poskytnout eh, bankovní údaje. Jedná se o účet, který musí být otevřen na jeho jméno a musí to být také u bankovního ústavu, který je usazen v Evropské unii. A Platby mohou být prováděny pouze na tento účet a toto je sledováno a kontrolováno regulačním orgánem. Je takto tedy zaručena transparentnost, aby bylo možno sledovat eh, předcházení různým zločinným aktivitám a boji proti špinavým, praní špinavých peněz. Sorry. Promiňte, ano. Možná, eh, že bych také mohl dostat odpověď na moji otázku, prosím. Uh, uh, Povolím panu Reynoldsovi velice krátkou odpověď. Jestli mohu, pokud jsem to správně pochopil, vy mluvíte a omlouvám se, ten překlad nebyl úplně dobrý, ale pokud se zakážou hazardní hry, tak nedojde k distribuci her v zemí, kde platí regulace. Co se pak stane s výhrami? Pochopil jsem to, čili jde o zdanění výher. O to musí rozhodnout vlády. Pokud se rozhodnou, že ten regulační režim by měl zdanit výhry jednotlivců, proč ne? My jako regulovaný provozovatel bychom to samozřejmě dodržovali. V určitých částech světa jsou daněny výhry jednotlivců, v jiných částech světa ne. Pokud je o distribuci na charitativní účely, chci se vrátit k tomu, co to bylo řečeno, pokud je o ty poměry výplat a příspěvky na tyto věci. Model loterie je úplně jiný než model, který eh, přebírají provozovatelé ty vyplácené částky jsou jednoznačně jiné. Loterie samozřejmě může přispívat na dobrou věc, to já mohu podpořit, ale my nabízíme jiný produkt. A pokud by oni nabízeli stejný produkt jako my, tak my chceme být schopni konkurovat za stejných podmínek a pak ať rozhodne spotřebitel. Pokud bychom nutili spotřebitele, aby platili víc za produkt, který mohou dostat jinde, tak víme, co se stane. Oni prostě půjdou jinam. A pokud jde o to, co říkala, myslím, paní Korola. Chci se k tomu ještě vrátit. Proč eh, nechráníme více už a tak dále. To prostě nejde. Rozhodně členové našeho združení mají jenom jeden účet, nemohou mít, hráči nemohou mít více účtu. Děláme si otisk počítače příslušné osoby, pokud se pokusí přihlásit jiného počítače pod stejným jménem, tak to zachytíme a ověříme, takže to nejde. A pokud je o praní špinavých peněz, byla tady řada studií, jednu prováděl profesor Michael Levy z univerzity v Cardiffu, to je poradce britské vlády v těchto věcech, a zjistil, že nejsou žádné důkazy rozsáhlého praní špinavých peněz v sektoru onlineových hazardních her. Dobře? Já myslím, že musíme pokračovat, protože nás čekají poslední čtyři řečníci, kteří nám také nabídnou velice zajímavý pohled na věc. Takže je tady pan Michael Bay Jersel, doufám, že jsem to vyslovil správně, generální ředitel Dánského centra pro návyk na hazardní hry, pak je tady Trevor David, školící pracovník Gemcare Určitě nám vysvětlí, co to je. Je to britská organizace, která se zaměřuje na problémové hazardní hry. Pak je tady pan Jané Perakila, eh, nejvyšší provozní úředník RAY z Finska, neboli generální ředitel eh, RAI z Finska. Ten nám řekne hodně zajímavých věcí o tom, co dělají oni z hlediska technologií. A pak je tady pan Matthew Morey za britskou premiérovou ligu. Takže začneme panem Jestlem, který má pro nás slajdy. Máte pět minut. Mnohokrát děkuji. Další slide, prosím. Já jsem chtěla rychle říct, kdo jsme, co děláme. Máme určité údaje o hazardních hrách a pak několik slov o spotřebitelích. Velice krátce, ludománia je v podstatě návyk na hry, je to výraz, který se neustále využívá. Centrum pro ludománii vzniklo v roce 92. Vypadá to tedy, že jsme ve Skandinávii nejstarší, největší centrum pro nutkavé hráče jejich příbuzné máme, eh, nebo v roce 2010 jsme měli například 1500 nových klientů. Od roku 1999 jsme aktivní také na politické scéně a v médiích. Hlavní oblasti naší činnosti jsou léčba, prevence a výzkum. Máme podpůrné skupiny, kurzy pro příbuzné a tak dále. Co se prevence týče, to je velice důležitá věc a chci zdůraznit jen jednu záležitost. V roce 2008 jsme zpracovali velkou výchovnou nebo vzdělávací webovou stránku, která je zaměřená na středoškoláky, hodně se využívá v dánských školách. A co se výzkumu týče, celou dobu se věnujeme výzkumu. Vývoj onlineových hazardních her, to jsou údaje z toho Centra pro ludomány, když se podíváte na rok 2002, celkový počet nových klientů byl 318 a 2,2 z těchto klientů říkalo, že hrají, hrají hazardní hry a jenom online. Pak uděláme velký krok na rok 2010. Celkový počet klientů loni byl 936 a 44% z nich uvádělo, že hraje hazardní hry jenom online. Já myslím, že to je za pouze několik let velký za to Centrum pro ludomány. Neplatí to pro celé Dánsko. Co hrají dánové, když hrají hazardní hry online? Jedničkou v této třídě 44%, téměř polovina hraje poker. Pak odds a pak slots. Když se podíváme na ty dva světy, skutečný svět a virtuální svět, internet, jsou si téměř rovny, pokud jde o eh, rozdělení. A já myslím, v nadcházejících měsících, letech bude internet větší a možná, že hazardní hry ve skutečném světě spadne na 45 30 podle mě, protože internet může nabídnout tolik věcí, které obvyklé příležitosti pro hazardní hry nenabízejí. Internet nabízí úplně všechno. Můžete hrát anonymně, Získat přístup k dalším penězům je velice snadné, pokud sedíte před laptopem pozdě v noci a máte pocit, že vám přeje štěstěná, potřebujete peníze, tak je od nějaké banky získáte. A internet otevřený celý den, celou noc. Můžete hrát 24 hodin denně. Dánové rozhodně nehrají na dánských stránkách, jenom pár procent téměř 90 hraje online na zahraničních stránkách. Něco o spotřebitelích. Jak to vypadá se spotřebiteli? Já myslím, že nemůžeme říct, jestli bude stále více impulzivních hráčů v roce 2006 podle údajů zveřejněných mělo jenom necelých 100 tisíc dánů problém. Snad budeme mít v roce 2012 nový zákon a já navrhnu, bychom v roce 2014 porovnali výsledky. Ale jedna věc je jistá, já ocituji svého hrdinu Boba Dylana, já myslím, že budeme ještě větší konkurenci, tvrdší bitvy o tržní podíly a možná ještě víc reklamy na hazardní hry. Já myslím, že nový dánský zákon o hazardních hrách snad začne platit v lednu příštího roku. Částečně liberalizuje dánský trh s hazardními hrami. Já myslím, že tím se stavíme čelem realitě v Dánsku. A podle mě ten nový zákon zaujal velice rozumný přístup, pokud o kontrolu tohoto hru. To znamená, že se stavíme čelem novému světu, který snad vylepší možnosti pro prevenci zaměřenou na zvolené segmenty obyvatelstva, protože to skutečně potřebujeme. Děkuji vám. Děkuji vám eh, mnohokrát za to, že jste s námi podělil o této své odborné poznatky. A teď má slovo Trevor David. Já vás zdravím děkuji za pozvání. Jmenuji se Trevor David a pracuji pro eh, dobročinnou organizaci GEMCARE, což je eh, celostátní dobročinná organizace pro lidi trpící eh, patologickým hráčstvím. A také my školíme poskytovatele hazardních her v sociální odpovědnosti. Vzhledem k tomu, že mám eh, tuto dvojí roli, tak eh, nejdříve začnu eh, dvěma slajdy o tom, co děláme a o tom, jaké já mám zkušenosti. Já jsem poradce a také školím další poradce po celé zemi. Jedna z důležitých věcí je, že tohle je složitá věc, která má více rozměrů. Online hazardní hry mají určitou příchuť e, a určitou, určitým způsobem jsou rizikové. My zjišťujeme, že e, lidé e, tam dělají různé činnosti online. Nenom používají hazardní hry, ale také zároveň chodí do sázkových kanceláří a dělají i další věci. Takže problém jsou hazardní hry obecně a ne to, že to dělají online. Znamená to, že že to je prostě pro ně rizikové v jakékoliv eh, podobě. Tady jde o, o tu rychlost eh, sázení a rychlost výplat. My jsme eh, zaznamenali určitý, určité zvýšení. Mm, mm, frekvence a vidíme tady určité také rodové rozdíly. Máme tady nárůst u žen na 23% všech hráčů. Takže 23% eh, jsou tady eh, ženy a potom samozřejmě mladí lidé preferují eh, hraní her online. My se zabýváme sociálním modelem dopadů. To znamená, že pracujeme lidé, kteří mají, s lidmi, kteří mají problém s hráčstvím. A Často do toho můžeme zapojit 15 lidí, rodinu, přátele, zaměstnavatele a tak podobně. Čili pracujeme s takovým modelem a řešíme ty problémy, které to vytváří. Jak s tím pracujeme? Bereme eh, přístup, eh, nebo zaujímáme přístup společenské odpovědnosti, to znamená eh, oslovujeme organizace, tam nacházíme eh, gembary, eh, vzděláváme je ohledně toho, co to znamená a jak je to problematické, to online hráčství patologické a také pracujeme s dalšími profesionály, eh, jako jsou psychologové a jiní type, jiné typy poradců. Takže tímto postihujeme veškeré riziko pro společnost. Druhá naše polovina pracuje se zástupci eh, průmyslu hazardních her. To znamená, to jsou všechny ty věci, o kterých vy jste hovořili, o ověřování věku a tak dále a tak dále. A pro, po celé Británii eh, my školíme další eh, lidi. Nabízíme jim konzultace. Já bych vám eh, schrnul to, co děláme. Souhlasím s tím posláním ehm, eh, Gemkeru a sice eh, k hazardním hrám se nestavíme hodnotícím způsobem. My spíš řešíme, když někdo má problém s hazardními hrami. Chceme pochopit, co se přesně děje. A Jde o to, že musíme vzdělávat nejenom uživatele například online hazardu, ty gamblery samotné. 85% eh, eh, toho hazardu eh, není licencováno na internetu a my musíme ukazovat lidem, spotřebitelům, co to znamená. Když my někoho vyškodíme, vyškolíme, tak bude jejich stránka oznamená a, a, když, a musíme učit spotřebitele, aby eh, hledali tyto eh, známky, toto označení, tak aby potom sázeli bezpečně. A potom také prosazujeme eh, odpovědný přístup k hazardním hrám, k výzkumu a chceme také zajišťovat eh, přístupy a modely sociální odpovědnosti v eh, hazardních hrách, obecně v celém tom odvětví. To je naším cílem. Děkuji vám, že jste eh, hovořil přesně pět minut a děkuji vám za zajímavou prezentaci. A teď, pan Hrachila, vy budete hovořit o vašich zkušenostech s online hazardními hrami a ochranou hráčů. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové poslanci, Půjdu rovnou k věci. Stát ve Finsku nás před rokem pověřil, abychom vytvořili online kazíno pro Finy. Jakým způsobem je třeba identifikovat hráče a je třeba předejít problémům? To jsou věci, které musí být řešeny na nejvyšší možné mezinárodní úrovni. Tato práce už byla učiněna a já vám zde představím hlavní body naší práce a doufám, že díky tomu se zde přítomní zamyslí a že jim to bude sloužit za inspiraci. Identifikace hráčů. To je zcela zásadní záležitost. Na následujícím slajdu vám ukážu, jakým způsobem to vypadá. Prosím o následující slide. Uvedu příklad. V celé Evropě máme velké výzvy, pokud jde o identifikaci hráčů. Je to důležitá otázka především z hlediska praní špinavých peněz. Je to reálná situace, kdy poskytovatel hry musí mít k dispozici databázy Především eh, pokud se jedná o situaci, eh, kdy je hráč v jiném členském státu. Jedná se také o to, že vše probíhá elektronickou cestou, vklady, výplaty a tak dále. Pokud o zelenou knihu a celou tuto debatu, tak zde vzniká otázka, jak tento stav eh, zohlednit, jak se k tomu postavit, jak tuto aktivitu uvolnit a rozšířit. A teď se dostávám konečně tedy k tomu, co jsme udělali ve Finsku. Identifikace klienta nebo hráče. Finský hráč si může otevřít účet za použití pouze identifikačních údajů k bankovnímu účtu. Jakmile tedy otevřeme online účet, tak eh, v reálném čase se zde identifikuje, zde se skutečně jedná o tuto osobu a je k dispozici pouze jeden účet. To znamená, pokud už je určitá osoba v databázi, je okamžitě poznána, rozpoznána Máme dynamické IP adresy, které se neustále mění, takže je velmi těžké něco obejít, eh, spáchat nějaký podvod. Co to znamená v praxi? Znamená to, že my můžeme poznat adresu, věk a stav eh, té které osoby, pokud jde o její autorizaci. A to je situace, která funguje na celosvětové úrovni. To znamená tedy, že nezletilí v našem finském systému vůbec hrát nemohou. E, pokud je o to povolení ke hře, jedná se o to, že by se koncept těch nejzranitelnějších klientů nebo hráčů rozšířil. Nejedná se pouze o děti, jedná se také o nemocné, o osoby s psychickými problémy, Každý týden aktualizujeme a ověřujeme tyto stavy, pokud se některý z hráčů nějakým způsobem změnil, především pokud jde o prostředky, které má k dispozici, tak je to v databázi aktualizováno. Náš úkol je jednoduchý, nebo jde o to, že bychom celou tuto věc vyřešili jednoduchým způsobem. Používáme velmi jednoduchý systém, neodměňujeme hráče podle toho, kolik hodin stráví při hraní. Znamená to, že zvládáme zájem o hru, že ho kontrolujeme, máme ho pod kontrolou. Vklady jsou také podrobeny určitému stropu, my to neustále kontrolujeme. Máme také nástroj Playscan, který je důležitým nástrojem pro hráče. A to byl tedy ten příklad. Zhruba před deseti lety začalo fungovat hraní online. My tuto službu poskytujeme teprve 6 měsíců. Myslíme si, že už více nepotřebujeme doporučení Máme pocit, že průmysl potřebuje jasnou kontrolu a jasnou regulaci a legislativu s jednoznačnými pokyny a instrukcemi. Koncept eh, online hry, kontrolované online hry, musí být používán všude v Evropě, na celoevropské úrovni, protože teprve potom bude možno sledovat objem těchto her jeden z předřečníků měl určité problémy se statistikami. Proč? Protože hráči nemohou být přesně identifikováni, protože mohou mít desítky různých hracích účtů a právě proto jsou ve statistikách nedostatky. Ale to je problém, který my jsme vyřešili. Děkuji. Dobře, děkujeme mnohokrát. Já myslím, že jsme se zase vrátili k některým z důležitějších, důležitých věcí, o kterých už jsem mluvila. A na závěr Pan Molej. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit francouzsky, protože dne, zde dnes zastupuji organizaci združující asi 40 sportovních eh, organizací z různých evropských zemí. Jedná se o představitele různých sportů. A když budu hovořit francouzsky, tak se mě lépe podaří dodržet také vymezený čas. Výhoda toho, že mluvím jako poslední, je, že už toho bylo hodně řečeno, takže to zjednodušuje mou situaci. Mám tři poznámky k otázce integrity sportu. Týká se to spotřebitelů, sportovních organizací, ale také dalších subjektů. Chci navrhnout dvě zprávy v rámci, nebo dvě věci v rámci Krojcmanovy zprávy sázky rozhodně nevyvolaly podvody a dohodnuté výsledky zápasů. To musíme velmi jasně říci. Sázky nejsou příčinou veškerého zla ve sportu. Nabídka nebo rozvoj nabídky sázkových her, především s rozvojem internetu, samozřejmě znásobila riziko spojené se sázkami. Původně se třeba ve fotbale sázelo na to, kdo vyhraje, který tým vyhraje nebo prohraje, tak dnes je možno vsádit v podstatě na všechno. Eh, první faul, první rohový kop, eh, jakým způsobem bude hráč slavit gol, zda si sundá dres, nebo zda zatancuje, nebo něco takového. Takže je to proto, že se zde jedná o celou řadu věcí, které je možno zmanipulovat, takže proto se zvyšuje riziko. Za druhé, žádný sport není imunní. Týká se to všech sportů. Samozřejmě studie ukazují, že méně exponované sporty, ty drobné sporty, okrajové disciplíny, jsou vystaveny větším rizikům. Máme zde eh, jednu studii z Manchesteru, která je v tomto smyslu velmi instruktivní, ale opakují, týká se to všech sportů. Třetí poznámka. Otázka integrity sportu bezúhonnosti je zásadní pro všechny aktéry tohoto sektoru, to znamená loterie, sportovní organizace, samozřejmě spotřebitele, saskaře, protože pokud jsou eh, zápasy předem dohodnuty, tak eh, provozovatelé sázek přicházejí o peníze, samozřejmě také pořadatele těchto událostí, spotřebitele také a pořadatelé potom sportovní události mají problém prodat své sportovní události třeba televizi, protože potom to přináší menší ekonomický zisk. Jak bojovat za integritu sportovních událostí? Sportovní organizace vytvořily systémy monitoringu, systém jmenování rozhodčích na poslední chvíli, Členové sportovních organizací nesmějí sázet, je zde tedy zákaz sázení, takže je zde celá baterie různých opatření, které jsou relativně účinné, ale jsou drahé. Pokud je o první ligu, tak to není velký problém, ale u těch menších sportů, méně exponovaných sportů, méně mediálně sledovaných sportů, takže také méně bohatých sportů, je to poměrně hodně peněz. Pro sportovní disciplíny to tedy znamená opravdu velkou finanční zátěž. Co s tím můžeme udělat? Dvě věci, dvě důležité věci, podle mého názoru. Za prvé, a to bychom právě rádi viděli ve zprávě Evropského parlamentu, jde o uznání sportovních podvodů na evropské úrovni. To znamená, že se zde doporučuje, nebo chceme, aby se zde doporučilo, že se tato věc uzná na celoevropské úrovni. Proč? Protože to by umožnilo lépe koordinovat policejní složky a soudní prostředky k tomu, aby bylo možno stíhat často přeshraniční podvody. Může se to odehrávat eh, v různých zemích. Byli bychom tedy rádi, kdyby Evropský parlament eh, tlačil na to, abychom měli nerovnou třeba harmonizaci, ale alespoň určitou koordinaci, pokud jde o definování sportovních podvodů. A druhý aspekt, o tom jsme hodně hovořili to je otázka práva nasázení, smluvní vztahy, které jsou právně závazné. Já si myslím, že právě pan Vilot použil také tento termín. To je podle mě velmi důležité. Hodně se zde hovořilo o duševním vlastnictví. Pokud jde o fotbal, tak eh, ten rozhodně není spojován s, nic, s ničím duševním či intelektuálním, takže zde opravdu nejde o práva duševního vlastnictví, ale v každém případě je nutno pochopit, že právo na sázku nebo ty dohody, které jsou právně závazné, jsou mechanismem na zachování integrity. Proč? Protože sportovní organizace tímto způsobem pod kontrolou veřejných orgánů a operátorů mohou definovat prostředky, které budou zavedeny pro boj proti dohadování sportovních výsledků. Jde o to, zda jsou sázky dovolené nebo ne. A zde sportovní organizace sehrávají důležitou roli, protože některé sázky jsou prostě nemožné. Některé sportovní organizace nechtějí sázky. Například londýnský maraton nechce, aby se na něj sázelo. Takže to jsou dvě věci, které by měly být eh, obsaženy ve zprávě Evropského parlamentu. Děkuji. Mnohokrát děkujeme za tento ucelený pohled na věc a také za velmi dobrá doporučení. Máme trošku času na otázky. Chtěla bych ještě nechat čas pro pana Bramta z komise a náš zpravodaj nám to také zhrne. Mám na seznamu řečníků zatím pana Tranta Filidise a paní Šaldemoze, takže pan Tranta Filidis. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já beru jako samozřejmost, že se všichni shodneme na tom, že hazardní hry obecně, ať už jsou online nebo offline, sebou nesou riziko návyku a vedou k podobným problémům. Problém se dá řešit jen tehdy, když uznáme jeho existenci. Takže legislativní rámec nebo právní rámec, který upravuje hazardní hry online, ať už umožní soukromým podnikům působit v tomto sektoru nebo ne, musí zajistit, že všichni, kdo se účastní eh, činnosti na tomto trhu, budou dodržovat vysoké sociální standardy a k těmto standardům budou patřit také praktiky, které nám pomohou eh, zjistit, eh, který hráč se vytvořil návyk. Je třeba analyzovat, jak často hrají, jaké hry hrají a jaké strategie uplatňují. Tak je možné najít ty, kdo mají návyk a zajistit jim poradenství. A já tady vycházím z této povinnosti postupovat sociálně odpovědným způsobem. Máme tady sociální povinnost podnikům. Do jaké míry se toto dá využít? A je podnikatelská komunita připravena přijmout takové praktiky do svého podnikání? To by mě zajímalo. Děkuji. Děkuji, paní Šaldemouze. Dobrá, děkuji, pane předsedo. Já mám otázku na pana Jersela k té ludománii. Můžete nám říct, kdo si vytváří návyk na hry? Jsou to mladí muži, mladí lidé. Víme přesně, o jaké lidi jde, o jaký typ člověka jde a také by mě zajímalo něco dalšího. Když se zeptáte těch, kdo mají návyk samotných, co potřebují? Jakou pomoc potřebují? Co by jim pomohlo? Potřebují omezený přístup nebo vyšší daně nebo menší přístup? Jak by se tyto problémy daly řešit podle nich? První otázka zní, co je to ludománie? Ano. Nebo vy jste se ptala, kdo si vytváří návyk? Průměr pokud je o ty, kdo chodí do našeho centra, průměrný věk u mužů je 25-35, trošku víc u žen. Ale všimli jsme si, když se podíváme na údaje za jednotlivé osoby, že hodně z těchto lidí začalo hrát ve velice mladém věku, někdy dokonce už ve 12 letech. A z výzkumu také, z našeho vlastního výzkumu víme, a také z mezinárodního evropského výzkumu, že čím dříve lidé začnou hrát, tím pravděpodobnější je, že se vytvoří návyk v pozdější fázi života. Rád bych zopakoval, co jsem snad řekl dostatečně jasně ve svém vystoupení. To je pro mě taková mantra. Skutečně potřebujeme prevenci, prevenci, prevenci. Já vždycky žasnu, když vidím, že třeba v dánských zákonech jsme nikdy neměli prevenci za 20 let, po které se věnují této oblasti prevence je mnohem levnější než léčba. A z lidského hlediska je to také mnohem lepší. Co pro Boha ještě potřebujeme? Ptáte se, co potřebujeme k tomu, abychom tomu zabránili. Když se ptáte mladých lidí, kteří mají návyk, tak oni říkají, že potřebují prevenci. Školy mohou eh, zajistit kurzy prevence kouření, návyku na alkohol, sexuální výchovu a tak dále, ale u hazardních her nemáme vůbec nic. Centrum pro výzkum mládeže v Dánsku zkoumalo 384 osob Víme, že důležitá je také reklama pro řadu mladých lidí. A víme, že poker je takový typický macho sport. I tou roli tady hraje rock and roll. Když hrají poker, tak získávají kudos. Měli bychom s prevencí začít ve škole. Měli bychom mít prevenci v ekonomických kruzích potřebujeme společný výzkum, třeba Dánsko, Británie i další země. Zkusme se zabývat prevencí tři čtyři roky. Zkusme to rozšířit. To by bylo ku prospěchu všem zemím celé Evropy. Já bych rád požádal všechny ostatní řečníky, aby na to reagovali. Pan Perkela, ale také pan David a pan Morej. Můžete také reagovat? Takže nejprve pan Perkela. Děkuji, pane předsedo. Pane Triantifilidesi, odpověď. Já si nemyslím, že když je technicky možné omezit výši vkladu na herních účtech, když je identifikace zajištěna, tak eh, můžeme zvýšit eh, tu hranici nebo ten limit. Eh, pokud budeme mít problémy s identifikací, tak samozřejmě bude dobré tento limit snížit. Můžeme využít všechny nástroje k tomu, abychom omezili ty vklady v eurech. Myslím si tedy, že se vše zrychluje v tomto sektoru. Máme transakce, které probíhají opravdu v několika vteřinách, takže nemůžeme být proti omezení reklamy, pokud jde třeba o virtuální bonusy, virtuální prémie, které hráči sbírají. Děkuji. Mr. David. Pan David. Já bych na tu otázku zareagoval následujícím způsobem. Ze samotné postavy, eh, eh, postaty eh, hazardních her a závislosti na nich, která je často skrytá, vyplývá, že lidé mohou v té závislosti pokrakovat hodně dlouho. Začnou už ve velmi nízkém věku a daří se jim to dlouho skrývat. Takže Někdy k nám někdo přijde až kolem 45, eh, kdo už vede hazardní hry 20-30 let, aniž by si toho někdo všiml. Takže eh, to, že na to poukážeme obecně eh, na veřejnosti a budeme vzdělávat veřejnost o problematice a rizicích hazardních her, nám určitě pomůže co umožňuje tomu člověku eh, se skrývat a pokračovat v hazardních hrách. Je to přístupnost, takže podívejme se na tu přístupnost. A druhá věc jsou peníze a čas, protože obecně někdo říká, nudím se a proto uh, hrají hazardní hry. Uh, takže zabývíme se celou tou problematikou a e, se všemi těmi e, lidmi, kteří s tím mohou e, souviset. Ta hra zůstává skrytá. Nemůžete se podívat na někoho a říct, že má problém očividně s hazardními hrami. U internetu máte možnost podívat se na to, jak ten dlouho člověk hraje, jak ten člověk hraje dlouho, kolik na to dává, jestli navyšuje své sázky a tak podobně. To je všechno už zabudované do toho systému. A to nám ukáže, když se ten člověk úplně ztratí. Protože někdo si říká, a, a, že si zasází jenom trošku, někdo je hodně zkušený hráč a na internetu a, e, prostě je to pro ně určitý a, e, únik. A, e. a otázkou je, a, jak mu pomoci. Dejte mu prostě hodiny vedle toho počítače a ukažte mu, kolik e, vyhazuje peněz. To je docela dobré řešení. Děkuji. Dobrá. Pan Jusul tedy e, možná je, je dobré, že, že vedle sebe e, sedíte. Jako. My jsme nedávno někdo z Gemcaru dělal výzkum mladých lidí a souvisejících rizik. Takže my určitě rádi si vyměníme informace a možná budeme pracovat, spolupracovat na nějakém projektu, protože my chceme eh, pracovat na malých lidech určitě. Měli bychom si popovídat. A samozřejmě s kýmkoliv jiným si o tom také popovídáme. Já myslím, že eh, řadu lidí to bude velmi zajímat. Paní Okeny, a možná, že to nejdříve dáme, eh, dáme slovo panu, mm, panu Mori. a mm, Měl jsem uvítat pan, paní Okeny. Je to zpravodajka pro výbor Ekon eh, v této záležitosti. Takže vás vítám. A teď pan Morej. Tak velice stručně. Já samozřejmě nejsem specialistou v této konkrétní problematice, ale pokud jde o eh, úlohu sportovních organizací, pokud jde o sponsoring a reklamu a tak dále, tak eh, my v tuto chvíli vytváříme kodex chování pro naše kluby a e, dělíme se z něj i, e, s, o, o něj i s e, provozovatelmi, provozovateli sázek a chceme zajistit, aby se prostě dodržovala určitá základní pravidla bezpečnosti spotřebitele. Dobrá. Teď tam ještě trošku zbývá a času, času paní Okeny. Vy jste možná chtěla položit několik otázek? A potom, pokud se chtěla poukázat něco konkrétního, tak máme na to docela čas. Děkuji, pane předsedo, budu velmi stručná. Omlouvám se, že jsem přišla pozdě. Měla jsem jiné povinnosti, mi to opravdu líto, protože ta debata byla opravdu velmi zajímavá z toho, co jsem mohla slyšet a je pravda, že řečníci jsou opravdu odborníky na dané téma. Pokud jde o doplňující otázky, už toho byla spousta řečeno, ale já jsem se chtěla zeptat pana Moreje, požádat o upřesnění. Hovoříte o zobecnění smluvních vztahů mezi provozovateli sázkových her a organizátory sportovních událostí. Mě by zajímalo, co si představujete pod tímto smluvním vztahem. Jedná se o přerozdělení finančních prostředků a pokud ano, tak eh, v jaké podobě? Děkuji. Merci beaucoup. Eh, ano, děkuji. Já si myslím, snažil jsem se to říkat před chvílí a pan Vilot také, je to otázka smluvních eh, a právně závazných dohod. A to je opravdu zásadní pro integritu sportu. Co tím rozumíme? Sportovní organizace by měly mít možnost vyjádřit se pod kontrolou veřejných úřadů k jakýmkoliv návrhům sázek na jejich akce. Vysvětlím, co tím myslím. V každém případě se nám, členům eh, organizace držitelů práv na sportovní události, zdá úplně neuvěřitelné, aby sázkaři mohli navrhovat eh, sázky na naše sportovní akce, aniž by nás o tom informovali. Aniž by nás informovali o částkách eh, vkladů, o typech sázek, o rizicích, které to představuje. Takže provozovatelé vytvořili úplné programy, a my si myslíme, že se tyto věci ubírají správným směrem, ale máme problém s tím, že systematicky nedostáváme tyto informace od sáskařů, takže potřebujeme mít vyvážený vztah mezi pořadateli sportovních událostí a provozovateli sázkových her, kteří mají komerční aktivity týkající se našich sportovních akcí. A my chceme, abychom byli určitým způsobem zapojeni do tohoto rozhodování. Myslím si, že ve Francii jsme vykročili správným směrem, podporujeme tento typ modelu, existuje to také v Austrálii i v některých jiných zemích, takže si myslíme, že to by byla zajímavá cesta. Nejde o redistribuci Rozhodně se nejedná o nějaký jackpot eh, pro sportovní organizace, ale je to otázka integrity, která je opravdu velmi důležitá a my doufáme, že Evropský parlament doporučí, aby byly povinné dohody mezi všemi zainteresovanými stranami. Děkuji. Uh, um, uh, uh, Já bych tuto poslední část uzavřel také bych chtěl využít této příležitosti a poděkovat všem řečníkům. Já myslím, že to byla rozhodně bohatá debata, slyšeli jsme řadu názorů a vy s námi jistě budete dál v kontaktu v parlamentu a myslím, že komise také bude ráda, když se na ně obrátíte. A to mi také dává příležitost vyzvat paní Bromto, aby nám něco k tomu řekla, protože to má teď na starosti na generálním ředitelství první vnitřní trh. Já už jsem ji vítal. Jsem velice rád, že ji teď mohu dát slovo, aby se zamyslela nad tím, co právě slyšela. A na závěr předáme slovo panu Kreutzmanovi, našemu zpravodaji. Takže nejprve paní Bromta. Děkuji, pane předsedo. Já bych také ráda potvrdila to, co jste právě řekl v tom smyslu, že toto slyšení bylo velmi zajímavé i pro komisi. Je to určitě věc, kterou vezmeme v úvahu. V té širší konzultaci jsme zahájili. Myslím, že jsme se dnes dověděli, že ti, kteří se dnes zúčastnili tohoto slyšení, se shodnou v tom, že členské státy mají spoustu prostoru a volnosti v organizaci svých národních systémů, ale všichni čelí stejným problémům nelegálních sázek, které pocházejí především z třetích zemí. Pokud jde o internet, tak je nutno, abychom se na celoevropské úrovni zamysleli nad tím, jaké nové nástroje a jaká pomoc bude potřebná k tomu, aby bylo možno zajistit efektivní boj proti těmto nezákonným sázkám, nezákonným hrám. Otázka je, jakým způsobem to můžeme udělat. Vedeme diskuze v radě, na to nesmíme zapomínat, členské státy o tom také hovoří. A je pravda, že administrativně, nebo tedy správní spolupráce mezi členskými státy, mezi regulátory, je věc, eh, která v radě už získala téměř jednomyslnou nebo alespoň tedy většinovou podporu. Teď jde o to rozhodnout se, jakým způsobem pojmout tuto správní spolupráci, administrativní spolupráci a kam až můžeme na této cestě zajít. Pravděpodobně se můžeme zamyslet nad tím, že je nutno pro tuto spolupráci dosáhnout minimální úrovně dohody nebo určité minimální dohody ohledně informací, které chceme vyměňovat a také se musíme zhodnout eh, na tom, za jakými účely chceme tyto informace vyměňovat. Musíme se také dohodnout na minimálních normách a musíme se také rozhodnout, eh, kdy budou regulátoři zasahovat, z jakých důvodů. My jsme hovořili o integritě sportu, ochraně hráčů, boj proti špinavých peněz. Je zde celá řada opravdu platných důvodů z hlediska ochrany spotřebitele a ochrany veřejného pořádku, kdy je nutno, aby regulátor zasáhnul. To je podle našeho názoru cesta, jakou bychom měli vykročit, jakou bychom se měli ubírat. Máme konzultaci, která již byla zahájena a my určitě dostaneme spoustu odpovědí na naši zelenou knihu a v srpnu začneme tyto odpovědi zkoumat, prošetřovat, abychom na podzim po ukončení konzultací mohli vydat zprávu. Chápeme to tak, že parlament bude mít svou zprávu ještě předtím, než komise ukončí svou práci na této otázce, což bude dobré, protože my budeme moci vzít v úvahu opravdu všechny údaje a všechny diskuze, které proběhnou i v rámci vašeho výboru. Děkuji. Uh, Mnohokrát děkujeme. Děkujeme i za vaši účast. A těšíme se na další spolupráci na této velice zajímavé a důležité věci. Předám na závěr slovo našemu zpravodaji a také bych mu rád vřele poděkoval za to, že mi svěřil organizaci tohoto zajímavého slyšení. Bylo to velmi dobré a také děkujeme za to, že jste zhromáždil tolik zajímavých řečníků. Takže Jürgen Kronzmann má slovo. Já bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům, eh, kteří přišli eh, s svými návrhy a my jsme se pokusili eh, tady mít celoevropské pokrytí a nezaměřit se jenom na jednu zemi, pokud jde o rozsah řečníku. Když to mám schrnout, tak je tady požadavek na boje proti eh, vzniku závislostí, proti nelegálnímu eh, eh, hraní online. Viděli jsme, slyšeli jsme, jak se to dá ve Finsku vyřešit. To přesně všechno volá po evropské úpravě, protože jinak tyhle věci se nedají všechny zvládnout. Ovšem na druhou stranu tady máme princip subsidiarity, a teď bude zajímavé, co všichni eh, dohromady budeme schopni dohodnout. Protože eh, se stínovými zpravodaji si dokážu už představit, že všechny tyhle ty věci eh, tady podchytíme. No, Zelená kniha to nechává všechno otevřené. Takže když proto nalezneme nějakou širokou parlamentní většinu, tak samozřejmě můžeme ve svém, už v tomto stanovisku nebo v této zprávě už eh, vyjádřit se, ale eh, a myslím, že eh, napříč frakcemi nám toto leží na srdci, do dosažení určitých cílů. A zároveň tady máme princip subsidiarity, kdy členské státy to nemusí dělat a když už to neudělají, ale když to neudělají, tak tady bude mít fragmentovanou Evropu a, a trvající nejistotu. To slyšení ukazuje, myslím, že ty problémy eh, může vyřešit evropským eh, přístupem, ale mm, musíme zároveň respektovat princip subsidiarity a možná, že se podaří eh, nalézt tady nějaký způsob, jak vyzvat Evropskou komisi. Mm, tím bychom se dostali o kus dále. A myslím, že paní Šaldemoze už tady přikivuje. Docela jistě budeme vycházet z toho, co vy jste napsala do té zprávy protože jinak to můžeme celé škrtnout a to asi nechceme. A proto já se těším také na příspěvky eh, nejen vás, ale i stínových eh, zpravodajů. Pokusíme se i eh, nadále všichni posouvat Evropu vpřed. Děkuji. Dobrá, tak já vám také všem děkuji. A jenom úplně samý závěrem připomenu harmonogram pan Kreutzmann eh, zašle zprávu k překladu eh, příští týden. My to budeme znovu projednávat 12. července, lhůta pro změňovací návrhy bude 18. července a eh, budeme projednávat v srpnu a hlasovat v září. A myslím si, že to velice dobře zapadne do harmonogramu komise pro revizi na reakcí na zelenou knihu. Takže teď už mi nezbývá, než poděkovat všem našim mimořádným účastníkům. Myslím si, že si ona zaslouží potlesk. Děkuji vám. Členy výboru bych upozornil, že se sedneme zítra v 9 hodin, kdy tady budeme mít vystoupení pana Čefelva, státního ministra Maďarské republiky, odpovědného za konkurenceschopnost, který nám představí závěry maďarského předsednictví. A v 10 hodin budeme pokračovat návrhem e, směrnice o spotřebitelských zprávech a potom budeme mít slyšení o celech a o budoucnosti. A vím, eh, že paní eh, Moze eh, tady také bude, protože tu tohle to velice zajímá. Takže já vám všem ještě jednou děkuji a přeji vám příjemný večer.